Tak, eh, vážení kolegové, prosím vás, abyste se posadili. Eh, máme opět před sebou nabitý program. Už dnes dopoledne eh, proběhlo zasedání koordinátorů a nyní začíná poslední oficiální zasedání našeho výboru v tomto volebním období. Za prvé bych chtěl nechat přijmout po pořad jednání a pod bodem 11 bych chtěl pojednat zprávu pana Poce o invazivních nepůvodních druhů a u, pod bodem 13 technické provedení Kyotského protokolu. To jsou dvě zprávy, které jsou velice e, důležité a my jsme e, dosáhli na poslední minutu schody, e, takže to můžeme uzavřít, můžeme je potvrdit na pořadu jednání, pokud proti tomu nikdo nic nenamítá, nenamítá takže je to přijatu potom potom mám dvě eh, sdělení předsedy. První z nich se týká jazykového režimu. Máme k dispozici všechny jazyky, kromě estonštiny a malčtiny. Eh, druhé eh, oznámení se týká toho, že proběhly trialogy na téma technické implementace Kyoto 2. To se konalo v pondělí večer a bylo to ukončeno shodou s řeckým předsednictvím takže eh, je, doufáme, že na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015 dosáhneme eh, úspěchu a nějak výsledku vyjednávání. Eh, pod bodem 4 tu máme schválení zápisu z 30. ledna, 17. února, 20. února, 6. března a 10. března. Jsou k těmto zápisům E, nějaká doplnění, přání? E, zdá se, že ne, takže e, považuji zápisy za přijaté. A tím už se dostáváme k bodu čtyři. říká předseda pořadu jednání, a to je návštěva pana Hanse Browningse, který je výkonným ředitelem EEA, Evropské agentury pro životní prostředí, a e, my si dnes vyslechneme e, prezentaci na téma víceletého programu e, této agentury a já mohu jenom doporučit úzké kontakty s agenturou pro životní prostředí a doporučuji to i novým kolegům, proto protože e, tato agentura má mnoho informací, hodně toho ví o naší práci, e, spolupracuje s námi už dva a půl roku, pravidelně se s námi setkává e, tady v parlamentu jednou za půl roku. Tato agentura je nezávislá, není to žádná odnož komise, nejbrž je to nezávislá agentura a myslím si, že už není potřeba eh, hovořit dále eh, a že si vyslechneme pana eh, ředitele a velice rád mu nyní dám slovo k tomu, aby nám řekl, co se bude dít mezi lety 2014 až 2018, tedy téměř přesně v nové volebním období tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát za pozvání a za ten laskavý úvod. Samozřejmě jsem moc rád, že vás mohu seznámit s naším pracovním programem na dalších pět let. Já jsem vás vlastně naposledy viděl, když jsem byl eh, přijímán, takže o to více jsem rád, že dnes jsem tu s vámi. Takže já představím ten náš pětiletý plán, který eh, teď schvaluje náš náš řídící výbor, jsou tam, ve kterém jsou zastoupeni i, zastoupeny i členské státy a samozřejmě máme tam i přínos Evropského parlamentu. Je to důležitý eh, dokument, jsme teď ve třetím měsíci jeho provádění a Myslím, že některé zásadní prvky eh, toho pracovního programu spočívají v tom, že jsme se snažili Eh, vlastně to dát do souladu s hlavními politickými problematikami bruselských institucí. To je velice důležité pro to, aby naše práce byla relevantní, ale zároveň také máme nějaké eh, dlouhodobé tematické okruhy, které se týkají životního prostředí a eh, klimatu. Takže snažíme se to vyvážit vlastně to provádění politik a s těmi dlouhodobými perspektivami Eh, které se potom mohou promítnout do různých politik, které se v Bruselu připravují a které chceme eh, v Kodani eh, naší prací podpořit. Naším, náš úkol se nemění pro dalších pět let, to znamená, chceme nadále poskytovat informace, politickým činitelům i veřejnosti, takové informace, které budou včasné, cílené, relevantní a spolehlivé. A proč? Protože chceme přispět k významným a měřitelným zlepšením v politice životního prostředí a udržitelného rozvoje v Evropě. Náš pětiletý program je hodně v souladu s rámcovou politikou eh, rozvoje. Také máme různé tematické politiky, které jsou součástí práva EU. Budeme nadále informovat o stavu životního prostředí v rámci různých tematických politik. Kromě toho také eh, vlastně bereme velice vážně strategii 2020, která se pomalu bude přelévat ve strategii 2030. A samozřejmě ta je širší, než by se týkala jen životního prostředí a změn klimatu. Je to mnohem širší pohled, ale my chceme tedy k tomu přispět z, to, z té otázky životního prostředí a klimatu. Důležitou inovací v eh, evropském politickém rozhodování je také to, že už se zabýváme i vizemi pro rok 2050. Objevuje se to v různých důležitých politických dokumentech. A to může být vlastně jednak vize nízkouhlíkové společnosti, společnosti, která bude mít odolný ekosystém a bude tam vysoký eh, stupeň efektivního využívání přírodních zdrojů. A tyto tři pohledy vytvářejí takový rámec pro dlouhodobější e, perspektivu. E, klíčové e, cíle našeho programu jsou. Chceme být hlavním zdrojem znalostí na evropské úrovni, tak abychom mohli podpořit informování o provádění národních a evropských politik v oblasti životního prostředí a klimatu. Takže to provádění eh, je věc, na kterou se skutečně hodně zaměřujeme. Kromě toho chceme být takovým hlavním centrem znalostí, které jsou potřebné eh, k dlouhodobým eh, změnám, výzvám a cílům. V tom sedmém programu se hovoří o tom, že existují určité nedostatky v znalostech, v informacích a my se tedy chceme na to, to zaměřit chceme sehrávat eh, úlohu v poskytování těchto znalostí. No a potom chceme také být vůdčí organizací na evropské úrovni, která bude zprostředkovávat sdílení znalostí a budování kapacit, což vlastně děláme hodně prostřednictvím eh, naší sítě, která je velice důležitá pro naše fungování. Tento přístup eh, napojení životního prostředí do tako, na takovou širší dlouhodobou agendu, to je v souladu s takovým naším hlavním hodnocením, které jsme um, provedli v roce 95, to je to hodnocení SOER. A my tedy připravujeme průběžně takováto hodnocení. Eh, teď připravujeme hodnocení pro rok 2015. SOR 2015 to by mělo být hotovo v tomto kalendářním roce, tak, aby to bylo připraveno vlastně pro to nové institucionální uspořádání po letní přestávce. Chceme tímto způsobem poskytnout informace, aby mohly být mm, stanovovány nové priority, nové politické programy takže chceme takto připravit to hodnocení 2015, abychom mohli o tom jednat e, i s členskými státy, ale samozřejmě také s vámi a s dalšími institucemi v Bruselu ohledně toho, co jsme tedy schromáždili za posledních pět let. Toto hodnocení SOR 2015 se bude i dívat dopředu, což by mělo být tedy v souladu s tím přechodným programem. Název sedmého programu je Žít dobře, ale v rámci ekologických limitů. Takže my tyto ekologické limity bereme velice vážně, tento pohled na věc, protože si myslíme, že teď je to taková hraniční podmínka pro 21. století. A díváme se tedy na systém energií, potravin, systém mobility jako na takové klíčové eh, motory společnosti, které samozřejmě mají dopad na životní prostředí a na klima. A všechno, co s tím souvisí, zelený růst, sociální rozvoj, to vše se vlastně bude pohybovat v hranicích tohoto ekosystému a bude to uh, taková konceptuální, takové konceptuální vymezení, s nímž budeme příštích pět let pracovat. Také vlastně navazujeme na dvě dekády investic. V březnu 2013 jsme byli eh, hodnoceni nezávislou organizací COVI a eh, vlastně ta řekla, že naše agentura je nejefektivnějším řešením pro poskytování důvěryhodných informací o stavu životního prostředí v Evropě a naším cílem je, abychom i za pět let se dočkali podobně pozitivního hodnocení. Ten náš program se soustředí na čtyři strategické oblasti. A já se k ním za chvilku dostanu. Důležitost vymezení těch strategických oblastí je především v tom, že chceme vlastně ukázat, že chceme přispívat k celému politickému cyklu. To znamená, že nechceme jenom měřit, hodnotit, monitorovat, podávat zprávy o životním prostředí po té, co jsou provedeny politiky. Myslíme si, že v příštím období bychom chtěli přispívat i vlastně k identifikaci nových eh, otázek, které se objevují. Chceme vlastně vymezovat tyto problematické okruhy. Chceme také identifikovat politická opatření, eh, rozvíjet politická opatření, protože to, v tom samozřejmě můžeme čerpat ze znalostí, eh, které eh, máme. Strategická oblast jedna, to je to poskytování informací pro provádění e, politik. Chceme vlastně zlepšit obsah, přístupnost a využívání informací o životním prostředí na evropské úrovni. E, to znamená, jedná se o e, neustále dodávání informací, e, Chceme také zlepšit kvalitu takového systematického informování, zlepšovat přístup k informacím prostřednictvím různých eh, rozhraní eh, informačních a komunikačních technologií a podobně. To chceme dělat na základě dlouhodobých eh, rámců, ale i u nově se objevujících problematických okruhů a budeme samozřejmě podávat zprávy eh, vysoké úrovně, tak jak jsme eh, to činili dosud. Tady je devět témat, které jsou vlastně prioritou a jsou vlastně odraženy v tom sedmém programu. Jednak je to znečištění vzduchu, eh, znečištění z dopravy a průmyslu dále průmyslové znečištění, kde budeme mít novou skupinu, která se na to bude soustředit. Dále zmírňování e, změn klimatu a energie, dále dopady e, klimatických změn, vodohospodářství, zpráva zdrojů a ekosystému, dále politiky v oblasti eh, mořského prostředí a rybolovu, biodiverzita a ekosystémy, dále eh, oblasti měst, využívání půdy, kde chceme toto hodně eh, zdůraznit, vzhledem k tomu, že se to hodně bude i v evropských politikách a konečně odpady a suroviny, kde a surovinové zdroje, kde chceme zdůraznit skutečnost, že ty surovinové zdroje eh, jsou důležitou součástí eh, budoucí otázky vlastně přírodních zdrojů. To znamená, je třeba to řešit i v eh, souvislosti s nakládáním s odpady. Co chceme dosáhnout do roku 2018? Chceme, aby vlastně ty naše výsledky byly měřitelné, chceme přispívat eh, do eh, různých procesů v EU v rámci komitologie a vícestranných dohod a chceme také eh, poskytovat informace do databází, různé ukazatele a podobně. Druhá strategická oblast se týká především hodnocení systémových výzev. Posledních 10 až 15 let se snažíme eh, zlepšovat integrované posouzení, tak abychom ukazovali, kde jsou synergie, které mohou eh, podpořit vlastně konzistenci různých politik. chceme vlastně zajistit eh, tedy konzistenci napříč různými politikami, chceme provádět analýzy tak, abychom mohli poukazovat na nově se objevující témata, což jsme dělali i v posledních 15 letech a chceme na tom eh, pracovat i nadále a chceme také poskytovat znalosti a analýzy tak, abychom mohli hodnotit eh, eh, další pokrok. Pokud se podíváme na jeden z grafů, které se často používají, když se hovoří o takovém tom přechodu, tak myšlenka je taková, že pokud máte ty správné politiky, tak od neudržitelného státu přejdete k udržitelnému státu. To je takový optimistický pohled, ale jsou samozřejmě i další možnosti a my se my chceme zabránit těm dalším možnostem a proto potřebujeme podrobnou analýzu, protože ty druhé eh, možnosti by mohlo být vlastně určité jaksi zablokování ve stávající situaci. Mohli bychom vynaložit hodně peněz v Evropě a jediným výsledkem by bylo, že bychom se jakoby zakopali v těch systémech, které máme dosud, pokud jde o mobilitu, energetiku, potravinový systém. V roce 2020 2030 bychom si mohli říct, no, že eh, těch cílů dosahujeme, ale těch vlastně můžeme dosáhnout, i kdybychom se vlastně nějak nepohli, zůstali bychom zablokováni v těch stávajících systémech. A já si myslím, že je naší povinností pracovat s našimi znalostmi tak, abychom eh, tomuto zabránili. Dále bychom nechtěli eh, eh, vlastně zhoršení situace, to znamená, že bychom zavedli nějaké politiky a po několika letech bychom zjistili, že to absolutně nevede k tomu, co jsme chtěli, že naopak došlo ke zhoršení situace, takže k tomu zase potřebujeme konkrétní znalosti. No a potom zhroucení systému, to je věc, kterou rozhodně nechceme, na tom se asi všichni shodneme. Takže posuzování těch systémových výzev to chceme dělat následujícími způsoby. Chceme zkoumat eh, ekonomiku a životní prostředí efektivní z hlediska eh, využívání zdrojů. To je vlastně problematika zelené ekonomiky, zeleného růstu. Tady intenzivně spolupracujeme s Eurostatem, s OECD a s dalšími organizacemi. Chceme pokračovat v práci v oblasti životního prostředí, lidského zdraví a blahobytu. Eh, chceme tady se zabývat otázkami chemikálií v souvislosti se s lidským zdravím. A chceme spolupracovat s JRC v oblasti ehm, právě toho zdraví. Víme, že Evropa svou politiku a ekonomiku dnes provádí v globálním světě, takže samozřejmě se budeme zabývat i takzvanými megatrendy. trendy a to všechno samozřejmě potom bude zdrojem pro to hodnocení SOER 15. Až budeme pokračovat ehm, eh, vlastně v dalších letech, až do roku 2018, tak tam samozřejmě máme také eh, specifickou úlohu při hodnocení sedmého programu, takže 2016-2017 budeme vlastně pracovat i na tomto hodnocení. Jaké tedy jsou naše úkoly. Chceme tedy zpracovat eh, to hodnocení SLR 2015. Říkal jsem, že už na tom pracujeme. Eh, monitorujeme každý týden, jaký je stav toho procesu, protože ten proces je velice složitý, eh, kdy vlastně musíme spolupracovat s naší řídící radou, s členskými státy. Chceme dávat vlastně výroční zprávy o ukazatelích a potom chceme mít takovou platformu SOE online, kde budeme průběžně aktualizovat informace o stavu životního prostředí v Evropě, s tím, že tam budou nejdostupnější, vždycky nejnovější údaje pro různé agentury i pro veřejnost. A také chceme přispívat k procesu hodnocení 7. EAP. Strategická oblast 3, to je spoluvytváření znalostí, jejich sdílení a užívání. Chceme být takovým centrem informací v Evropě o životním prostředí. Myslím si, že všechny eh, instituce by měly mít důvěru ve 20-leté odborné zkušenosti a sítě, eh, které máme, protože myslím, že asi jsou nesrovnatelné ve světě. Máme skutečně takovou nejpevnější eh, síť, se kterou můžeme pracovat, ale samozřejmě musíme být i pokorní, uvědomit si, že e, ještě je třeba pracovat dál, nechceme také fungovat izolovaně, ale chceme spolupracovat i s dalšími subjekty. Tak, jak toto chceme zajistit? Budeme vycházet ze sítě Ionet, chceme také e, mít vlastně partnerství a sítě severní i jižní. E, máme vlastně, spolupracujeme, hostíme sekretariát mm, Organizace pro ochranu životního prostředí. Dále chceme také rozvíjet technické systémy, tak abychom měli lepší eh, kapacitu pro sdílení, vytváření a užívání znalostí. Jak víte, také máme dobrou spolupráci s šesti zeměmi západního Balkánu. Komunikace, to je zásadní věc. Eh, my komunikaci Eh, nevnímáme jenom jako samoučelné oddělení, ale jako eh, součást, nezbytnou součást naší práce. Řízení eh, kvality a řízení informací, to je důležitá věc. Víte, že teď tady pracujeme o dohodě s generálním ředitelstvím pro podnikání, pokud jde o služby Kopernikus kde chceme vlastně poskytovat environmentální služby v nadcházejících letech. Tohle všechno souvisí s takovými ústředními procesy EEA EONET, kdy schromažďujeme údaje z nejrůznějších zdrojů. Na tom obrázku vidíte i propojení na horizont 2020, to znamená proces výzkumu, kde máme velice dobré vztahy s RTD ohledně toho, jak lépe těžit z masivních investicí do výzkumu v nadcházejícím období. To by tedy nám mělo poskytnout lepší údaje, tak abychom mohli vytvářet lepší informace a lepší ukazatele a abychom mohli tedy uh, posílit ty znalosti, které budeme potřebovat pro eh, sedmý EAP. Co se týče tedy vytváření, sdílení, užívání znalostí, co chceme? Chceme posílit síť EONET, chceme mít takovou nějakou matrici, která umožní měřit aktivní účast EONET, chceme mít eh, online dostupné údaje o EE e a různé informace a chceme také zjišťovat dopady našich eh, komunikačních činností. Čtvrtá strategická oblast, která je možná nejméně, eh, řekněme, vzrušující pro lidi zvnější, ale to je tedy řízení EEA kde náš cíl je celkem jednoduchý a sice eh, vynikajícím způsobem plnit tento pracovní program, což tady souvisí se zprávou a řízením a také samozřejmě s administrativou, kde chceme plnit veškerá pravidla. Chceme, aby náš pracovní program byl úspěšně naplněn a abychom tedy tom dalším pětiletém hodnocení měli pozitivní, hodno, pozitivní výsledek. Závěr. Naše ambice je, abychom vlastně ve své práci propojili takové ty tři časové horizonty, to znamená, sledujeme aktuální právo, EU eh, e v této oblasti, ale zároveň to chceme napojit i na tu agendu 2020-2030 a na agendu 2050. To samozřejmě bude vyžadovat inovace při vytváření znalostí, takže zřizujeme interní procesy a v napojení na další subjekty. My si uvědujeme, že Evropa funguje v rychle se měnícím světě a musíme to samozřejmě zohlednit ve svých analýzách, ale také v sítích, které zřizujeme. A jsme si také vědomi toho, že se dostáváme do období, eh, eh, do období pětiletých rozpočtových omezení i omezení lidských zdrojů a to si samozřejmě musíme uvědomit u našich hlavních úkolů, které, a to se odráží i v tom pracovním dokumentu, který si mimo, mimochodem můžete vyzvednout u vchodu do sálu. Myslím, že tady jsou dva přístupy k těmto rozpočtovým omezením a omezením v oblasti lidských zdrojů. Buď můžete sedět v koutě a cítit se prostě eh, v depresi, ale to je věc, cesta, kterou my se nechceme vydat. Právě naopak myslím, že se nám podařilo vypracovat eh, dokument, eh, který se dívá dopředu, je to, má vlastně pozitivní náhled na věc protože jenom tak my eh, budeme motivovaní jako agentura a zároveň budeme poskytovat eh, i motivaci dalším, aby eh, své politiky vedly určitým směrem. Samozřejmě rád si vyslechnu vaše komentáře, otázky k pracovnímu programu a děkuji vám za možnost vám jej představit. Vielen Dank, Hans Děkuji eh, Hansu Browningsovi za tuto eh, prezentaci a eh, nyní dám slovo poslancům a nejprve tedy dám slovo naší kontaktní osobě, které také děkuji za tu práci. Je to Jan Gerben Gerbrandy, který udržuje náš kontakt s agenturou, takže tím tomu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. V posledních několika letech jsem měl tu čest být kontaktní osobou, protože mi to poskytlo příležitost velice úzce spolupracovat s agenturou pro životní prostředí, mohl jsem využívat jejich znalostí a to tak, jak eh, vlastně mohli postupovat mnozí místo mne. Měl bych několik poznámek a otázek na vás. Nejprve vám, pane Brunexi, velice děkuji za prezentaci vašeho víceletého pracovního programu. A moje první otázka je následující. Jde mi o rozpočet. V částech o závěrech jste hovořil o rozpočtových omezeních v příštích letech. A já myslím, že obecně je dobré se čas od času zadívat podrobně na situaci v oblasti rozpočtu, ale mě by zajímalo, zda máte pocit, že v příštích letech na některé oblasti nebudete mít dostatek prostředků na to, abyste mohli plnit stanovené úkoly. Úkoly, které vám byly uděleny od nás, zákonodárců. Takže to je moje první otázka. Máte pocit, že rozpočet na následující, let je dostate- následující rok je dostatečný, že budete schopni vykonávat všechny ty úkoly, které máte vykonávat? A otázka číslo dva nebo možná spíše taková poznámka nebo návrh pro náš výbor. Jak bychom mohli lépe využívat znalosti a zkušenosti, které máte v agentuře a vlastně celé sítě, která s tím souvisí? Když hovoříme o vědě a výzkumu v EU, Často říkáme, že máme velký objem znalostí a zkušeností, které rozvíjíme, ale často problém spočívá v tom, že podniky například je nemohou využívat nevyužívají je, neznají ten velký objem zkušeností, které máme. A já mám pocit, že na stejný problém naražíme i zde, v rámci této instituce. Já jako zpravodaj jsem uspořádal zasedání o biodiverzitě a o efektivitě využívání zdrojů. Věnovali jsme tomu celý den tady v Bruselu, pozvali jsme odborníky, kteří se zabývají touto otázkou a bylo to extrémně užitečné, ale kladu si otázku, zda i ostatní kolegové takto postupovali. Takže moje otázka na vás, ale vlastně i na sekretariát NV je, mohli bychom se snažit společně vymyslet, jak eh, lépe využívat ty znalosti a zkušenosti, které máte ve vaší agentuře v Kodani. Já myslím, že bychom jich mohli mnohem více využívat. Možná bychom si jeden den mohli společně sednout a hledat způsoby, jak lépe všechno organizovat. Využívání stávajících znalostí a zkušeností se také týká Evropské komise. Vy máte skvělé vztahy s generálním ředitelstvím Envy, klima a tak dále, ale když si přečtu váš článek, který vyšel tento týden na internetové stránce EEA o systémových e, výzvách, a také říkáte, že bychom neměli ozelenit pouze některá odvětví, ale celou ekonomiku. Já myslím, že to je ta největší výzva, která před námi stojí. Jak můžeme zlepšit eh, povědomí o této otázce v rámci DG pro podniky? My se totiž soustředíme na DG Environment, DG Climate v komisi, ale i generální ředitelství pro podniky musí odvést velký kus práce, aby byla ozeleněna celá naše ekonomika. Takže já se ptám, jak můžeme lépe použít tedy ty zkušenosti a znalosti, které jste zhromáždili v rámci vaší sítě za tímto účelem. Za třetí, Hovořil jste o provádění, implementaci. S tím samozřejmě souhlasím. Byl to cíl komisaře Potučníka, když začal před několika lety působit a i nadále je to v rámci EU obrovský problém. Členské státy stále mají velké spoždění, pokud je o provádění. A já mám pocit, že je to zajímá méně než před několika lety. Ten problém se tedy rozhodně nezmenšuje, spíše se zvětšuje. Má otázka je následující. My jsme hovořili o možnosti provádění evropských inspekcí, o provádění evropské legislativy také v této oblasti životního prostředí a je to velice citlivá otázka. Zvláště nyní, tedy ve chvíli, kdy se šíří různé antievropské nálady a posilují svůj vliv. Já se tedy ptám, máte pocit, že vaše agentura by i zde mohla hrát nějakou úlohu? Vím, že komise je v této souvislosti poněkud neochutná, nechce hovořit o těch evropských inspekcích, ale jak to vidíte vy? Myslíte, že agentura by tady mohla hrát nějakou e, úlohu a jít nad rámec toho, co se v současné době provádí? A poslední otázka. Efektivita využívání zdrojů. Jsem velice vděčný za to, co jste sepsal v rámci vašeho pracovního programu této otázce, efektivitě zdrojů. Máte velice ambiciozní plány o vytvoření ukazatelů a cílů. A má otázka se týká načasování. Očekáváte, že za několik let bude vypracována nová studie o cílích, ale v současné době v rámci komise a také v platformě, která se zabývá efektivním využíváním zdrojů, a které eh, předsedá pan komisař Potočník, pracujeme na těchto cílech a mě by zajímalo, zda existuje možnost urychlit celý ten proces. Mohli byste se snažit více sladit s tím, co probíhá tady v Bruselu, tak abychom se vyhnuli situace, situaci, kdy vaše doporučení o této otázce budou zveřejněna poté, co tady v Bruselu diskuze už bude ukončena. Děkuji. Děkuji eh, Gerbenu Janu eh, Gerbrandimu. Eh, já můžu pouze říci, že jsme se obecně shodli s řediteli agentur, že se bude konat seminář na začátku příštího volebního období a ten bude i pro spolupracovníky, nové kolegy a e, tam se bude zjišťovat, co agentury mohou vykonávat, co vykonávat nemohou a myslím si, e, že to bude velmi zajímavé pro nás, e, pro parlament, protože e, tam je nashromážděno mnoho znalostí, e, ze kterých potom můžeme těžit. Pokud jde o úsporné využívání zdrojů, tak koordinátoři e, rozhodli na dnešním zasedání o tom, že zašleme dopis předsedovi Barozovi a poukážeme na to, že toto téma musí být v popředí evropského zájmu a že v, tém, v, tom, v této oblasti od komise ještě něco očekáváme, protože tady je ve hře mnoho a my už asi rok nebo rok a půl narážíme pouze na mlčení a to je nepřijatelné. Takže eh, Nyní tedy eh, tu máme Ludo Holzbecka se správní rady eh, agentury a já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych i jemu dal slovo. Takže pane Holzbergu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jako jeden ze čtyř zástupců tohoto výboru, nebo této agentury v našem, ve vašem výboru. Nemám příliš mnoho, eh, co bych chtěl dodat. Naše agentura v Kodani eh, zůstává jednou z nejdůležitějších eh, agentur a ta, ty, ty zprávy, které produkuje, mají vysokou vědeckou hodnotu. E, já e, gratuluji výkonnému řediteli za e, velice dobrý způsob, jakým se zhostil svých úkolů, takže celkově my jsme velice spokojeni s činností této agentury. Mám dvě drobné poznámky. Pokud jde o rozpočtová omezení a snížení určitých zdrojů, tak tady je potřeba určitě učinit pár rozhodnutí a mě trošku mrzí, že e, práce vědeckého výboru se tady omezuje. A podle mého názoru e, ta je důležitá nejen pro agenturu samotnou, ale i pro Evropský parlament, protože tento e, vědecký výbor je opravdu združením kvalitních evropských vědců a dobře odvádí svou práci protože když se příliš ponoříte do nějaké aktivity, tak potom ztratíte ten celkový přehled. Například eh, můžete identifikovat eh, rodící se eh, témata a zajistíte nebo zjistíte to, že některá z nich by měla mít vyšší prioritu, než to sud měla. A to právě identifikuje ten vědecký výbor. Funguje jako takový systém včasného varování, například v oblasti biopaliv. Evropský parlament by nikdy neměl možnost prodiskutovat téma biopaliv včas a do takové hloubky nebýt vědeckého výboru. Takže podle mého názoru je zásadní, aby vědecký výbor mohl fungovat i nadále. Naproti tomu, a to je takové eh, citlivé téma, si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, eh, jak eh, zlepšit fungování EONETu. Já jsem se účastnil několika workshopů a e, v některých z nich nedocházelo k mému e, politování k přílišné mozkové aktivitě. Takže je otázka, jestli tam máme správné lidi a možná je potřeba e, se nad tím zamyslet i šířeji. Možná by stálo za úvahu zorganizovat EONET v Bruselu, aby lidé z Evropského parlamentu tam mohli chodit jako pozorovatele a i další evropské instituce by ležely více na blízku. To je tak asi z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji, pane Holzbergu. Eh, já bych teď navrhl, abychom nejprve dali slovo, jak je zvykem, eh, koordinátorům a eh, aby měli jako první možnost reagovat a potom dalším kolegům. Takže kdo z koordinátorů chce začít? Richard Zebr. Eh, ano, eh, děkuji za tuto eh, prezentaci Agentury pro životní prostředí a jejich činností. Já mám dvě takové obecné otázky a jednu konkrétní. Za prvé, co Evropská agentura pro životní prostředí dělá, aby zlepšovala ten datový podklad, protože když si poslechneme potom různé řečníky, tak ti to vykládají úplně jinak, disponují různými daty a jak vy spolupracujete spolupráce s jinými eh, výzkumnými institucemi nebo i s ekonomickým sektorem na tom, abyste eh, jak si produkovali jednotná vzájemně nerozporná data, která by zároveň měla výpovědní hodnotu. E, protože v ekonomickém sektoru e, existuje mnoho výzkumných sektorů, spadajících například po velké firmy. E, spolupracujete i s nimi, anebo se omezujete pouze jaksi na univerzitní státní sféru? Jak jsou tedy ta data srovnatelná a slučitelná s těmi daty ze soukromého sektoru? Protože my se neustále potýkáme s s nejrůznějšími eh, dobrozdáními různých expertů a ty se diametrálně odliší diametrálně liší a my musíme neustále řešit, které je to pravdivé. A eh, za, za druhé, samozřejmě ke změnám dochází eh, stále rychleji. A jak vy integrujete Eh, ten technický vývoj, nebo jaké modely eh, té integrace používáte. Technický vývoj probíhá eh, extrémně rychle a to má velký vliv na ty projekce, které vypracováváte. Takže jak tam zohledňujete ty technické přeměny? Já vím, že to je jedna z největších výzev. Jak vy ve svých prognozách zohledňujete technický vývoj? Jaká je vůbec vaše otevřenost vůči technickému vývoji, zejména eh, v oblasti výzkumu, ale také i eh, konkrétního technického eh, provedení? A ta konkrétní otázka. Já jsem byl zpravodajem na podobné téma už dříve a vím, že farmaceutické látky ve vodě mohou Eh, být podkladem pro sběr dat, ze kterých potom eh, se tvoří eh, strategie pro oblast farmaceutik, což je také velká výzva pro to okamžitý bezprostřední vliv jak na farmaceutické firmy, tak na celou zdravotnickou politiku. Takže provedli jste už nějakou předběžnou práci nebo plánujete něco v této oblasti? Děkuji. Děkuji. Nyní Chris Davis. Pouze stručně. Pane řediteli, během vašich poznámek jste jasně řekl, že agentura by chtěla být zapojena a chtěla by pomáhat komisi stanovovat priority a vytvářet plány. Já ovšem nejsem nikdy přesvědčen o tom, že by komise naslouchala agentuře tak, jak by mohla. To se týká konzultací, prvé mm, posouzení dopadů i individuálních otázek. Jak vy nahlížíte tedy na vztah s komisí? Jak moc myslíte, že agentura opravdu byla zapojena a měla vliv vzhledem k tomu, že jsme ji věnovali z té zdroje? A druhá otázka. Když se podíváme na to, jak komise v posledních pěti letech fungovala, já už jsem tady po třetí, ve třetím období a mám pocit, že jsme tak trochu zavaleni legislativou, která se vytváří v tom posledním tedy období Pan předseda říká, že jsme výborem, který hodně pracuje na této otázce. A mne by zajímalo, proč k tomu došlo. Možná, že nějaká práce už byla odvedená, nyní tedy provádíme přeskum, ale podle vás, jaký přístup bychom měli zvolit? Myslíte, že bychom stále měli vytvářet primární legislativu? nebo se spíše zaměřovat na provádění, vykonávání a měli bychom zajistit, že opravdu dochází k eh, implementaci, nebo možná vytvářet dobrovolné dohody, které se bohužel v minulosti neukázaly jako příliš efektivní. Děkuji. Eh, děkuji Chrisi Davisovi. Eh, žádného dalšího koordinátora nemám na seznamu řečníků, takže tím ukončíme první kolo dotazů a dám slovo panu Browningsovi. Děkuji vám za otázky a e, připomínky a e, mohu snad si i e, doporučení. Já je projdu jedno po druhém. Nejprve, abych odpověděl panu Gerbrandimu, pokud se týká rozpočtu tak my jsme vypracovali prognózy toho, co můžeme vykonat na základě projekce rozpočtu eh, bez eh, inflace. Počítáme s tím, že eh, od inflace se navýší rozpočet asi o 10%. Musíme také zohlednit personální omezení, protože tedy naše pozice bude záviset na interakci mezi institucemi tady v Bruselu. A kombinace těchto dvou faktorů způsobuje, že opravdu budeme muset škrtat a to v řadách personálu budeme muset významně škrtat. Což samozřejmě se projeví negativně na tom, co všechno budeme moci eh, dělat a jak to budeme dělat eh, a jak se s tím pokusíme vypořádat. Já bych řekl, že dvěma způsoby. My jsme zatím ještě explicitně neuvedli v tom dokumentu, eh, dokumentu co budeme zeštíhlovat a co ne. Ale v, přitom v tom dokumentu eh, jsou obsaženy ty hlavní volby, které budeme muset učinit. My se budeme snažit eh, držet těch našich klíčových jádrových aktivit a budeme se snažit postupovat eh, inteligentněji tím, že budeme eh, jiným způsobem zacházet se znalostními sítěmi. Já vám dám jeden příklad. My jsme se aktivně účastnili celo celoevropské eh, akce eh, Regiony pro eh, Evropu a my jsme se také účastnili celé řady globálních procesů a to se nyní budeme snažit dělat zdrově úsporněji tím, že se zavážeme k tomu, že budeme podávat kvalitní evropské příspěvky k těmto akcím a že budeme vyzývat ostatní, aby se učili z našich zkušeností. a eh, aby šířili tuto naši zkušenost a prováděli například školení, posilování eh, kapacity i jinde ve světě a tak. Takže eh, my se, my se budeme zeštíhlovat tím způsobem, že se zaměříme více na kvalitu a na ty podstatné aspekty, kterými můžeme přispět. Omezíme také zásadně v příštích letech rozpočet na mise Pokusíme se eh, co nejlépe využívat moderních technologií, abychom organizovali eh, schůzky, které nevyžadují cestování. Existuje celá řada způsobů, jimiž můžeme eh, úsporněji využívat rozpočet. Ale v konečném důsledku ano, budeme se muset rozhodovat. My jsme se zavázali, že to budeme průběžně monitorovat interně, e, takže to má na programu e, náš e, manažerský tým a bude to tedy průběžně sledovat a od teď každý, každé rozhodnutí o tom, zda obsadíme nějakou funkci nebo znovu obsadíme nějakou funkci, bude velice, to bude velice uvážené rozhodnutí a budeme, se, budeme uvažovat o tom, jak šetřit zdroji, co můžeme dělat jinak, zda je to efektivní postup a tak dále. To není zrovna příjemná zpráva pro personál, samozřejmě. Je to také poměrně novinka, protože za posledních 20 let se personál agentury i rozpočty eh, pouze zvyšovaly a eh, já musím eh, dodat, že s tím se také zvyšoval počet našich pracovních úkolů. A pan Gerbrandy se ptal také na to, eh, jak se chceme v příštích letech potýkat s novými úkoly. Eh, jak víte, tak eh, Evropa má postupy pro agentury s novými úkoly a existuje tu mechanismus pro nabírání personálu souvisejícího s novými úkoly. Takže my budeme spolupracovat s komisí Eh, na tom, abychom měli přístup k těmto zdrojům, až nám budou dány nové úkoly. Ale eh, musí být jasné, že my nemůžeme přijímat příliš mnoho nových úkolů bez nových zdrojů, protože v podstatě tady jsme opravdu omezení. Eh, lepší využívání znalosti a komunikace, na to se ptalo několik lidí. Podle mého názoru tady je několik způsobů zlepšení. Za prvé načasování. Během posledního roku došlo k jednomu velice dobrému příkladu toho, jak načasování naší komunikace eh, přispělo k dobrému procesu. Eh, tady jsme velice dobře spolupracovali s politiky v Bruselu eh, v tom smyslu, kdy přijdeme s informacemi a v jaké podobě. My máme celou sérii zpráv a Není to vždycky snadné čtení pro politiky, to je jasné, takže my spolupracujeme na různých formách předávání informací, včetně eh, grafů, a e, nevypočítáváme data jaksi v mikrogramech a kilometrech čtverečních, abych tak řekl, ale také vykládáme význam toho, co to znamená pro sociální systém, co to znamená pro vzájemnou provázanost politiky s ekonomickými rozhodnutími, co to znamená pro zdravotnictví. Takže my zaobalujeme naše data e, s takovým způsobem, aby to bylo stravitelnější pro politiky, abych tak řekl. E, zároveň jsme inovovali způsob zasílání informací vám, Eh, v minulosti to byl takový eh, přístup, kdy jsme vás upozorňovali na všechno, co děláme a nyní eh, vás kontaktujeme pomocí složitějších systémů, kdy už můžete, můžete jaksi dávat najevo, jaké informace si přejete a jaké ne, takže tímto způsobem to můžeme lépe kalibrovat. Eh, pokud jde o návštěvy v naší agentuře, tak eh, loni na podzim eh, nás navštívila delegace z parlamentu a samozřejmě pozveme ještě další a doufáme, že v Kodani se setkáme se členy výboru Envy a doufám, že my experti můžeme, budeme moci využívat co nejvíce příležitostí s vámi komunikovat tady v Bruselu s různými institucemi, ale především samozřejmě s výborem Envy. Další otázka se týkala e, našeho vztahu s MFIN e, Klima a s dalšími částmi komise. Podle mého názoru ten sedmý e, akční program pro životní prostředí. Není, to se netýká generálních ředitelství ENF a klima, ale to je akční program institucí. My tedy samozřejmě komunikujeme i s asi desítkou dalších generálních ředitelství komise a dalšími aktéry tady v Bruselu. A jak se tedy dostáváme k tomu eh, jádru toho ekonomického systému? Ten sedmi akční program zcela jasně praví, že naše systémy produkce a spotřeby nejsou udržitelné a že eh, nefungují v souladu s omezeními naší planety. Takže my eh, pracujeme na způsobech využívání přírodních zdrojů, udržitelné výroby a spotřeby Zabýváme se tématy, jako je energetika, potraviny, zemědělství a tak dále. A myslíme si, že touto naší prací můžeme přispět eh, do diskuzí, které probíhají tady v Bruselu. Pokud jde o to zaměření implementace, eh, tak a otázky evropských inspekcí. E, tady e, bych se vyjádřil velice opatrně. E, Jak si v DNA naší agentury je zakódováno, že my se neúčastníme inspekcí. To si myslím, že by změnilo naše vztahy s partnery z Ionetu a změnilo by to samou jejich podstatu. My jsme vybudovali síť důvěry a, a přenosu kvalitních dat, otevřenosti celé řady dohromady informací nejrůznějšího druhu a tak dále. A kdybychom tento proces začali využívat k tomu, abychom se stali jakýmsi inspektorátem nebo součástí inspekcí, tak by to v podstatě úplně změnilo eh, naši roli. A my v současné době rozhodně nejsme proto, aby se to stalo. Zda eh, naše data mohou být využívány ostatními k inspekcím, tak to samozřejmě ano. A um, za posledních pět let se uh, velmi účastníme politických hodnocení, eh, které mohou ostatní využívat eh, ke své práci, jež má blízko k zaměření implementace. Pokud jde o úsporné využívání zdrojů, tak my jsme vypracovali indikátory a cíle. Eh, úzce spolupracujeme s Eurostatem, JRC a OECD. Máme také kontakty s Evropskou investiční bankou která investuje do projektu eh, úsporného využívání zdrojů. Zda můžeme urychlit eh, vývoj indikátorů. Eh, já bych rád velice optimisticky prohlásil, že ano, to je naše priorita. V roce 2014 je to pro nás priorita také ve světle zeleného týdne a e, práce, kterou provádí komise. My tedy podporujeme e, tuto práci komise a e, zároveň, pokud chceme dodávat solidní informace a solidní indikátory, které by nás posunuli o krok dál, tak je zásadní kontakt s Eurostatem, ERC i OECD, které říkají, že na jedné straně e, je to velice složitá práce a e, na druhé straně e, zaznívá kritika na naši práci, což ovšem znamená, že budeme tím muset trávit více času. Já bych tady rád ale zdůraznil, že máme indikátory úsporného využívání zdrojů, takže tuto práci jsme vykonali pokud jde o reakci Luda Holzberka, tak já bych chtěl říci, že opravdu e, to snižování rozpočtu na, některý, na některé aktivity e, je e, takovou červenou nití toho sedmého akčního programu. My jsme tady nevypracovali žádný úplný výčet těchto aktivit, protože to nebylo cílem tohoto dokumentu. A pokud jde o ten vědecký výbor, tak bych chtěl říct, že ten ta situace je přesně opačná, než jak jste patrně získal dojem. Ono je to tak, že my jsme právě dokončili e, intenzivní e, práci našeho vědeckého výboru e, pomocí workshopu a dvou schůzí a tam šlo o pětiletý pracovní program eh, pro ně, takže my jsme eh, zvolili více takový ad hoc přístup k jejich práci. Teď mají pětiletý program, který je dost v souladu s naším programem a to, že se tu e, objevují nejistá témata a složitá témata, tak ta jsou ústřední náplní jejich práce. Takže ti jsou plně zapojeni do strategického procesu. Pokud jde o IONET, tak tady právě proběhla revize, konala se velká schůze s národními e, styčnými body a spolupracujeme s nimi na zvýšení efektivity a vím, že tady je třeba učinit určité kroky, ale e, to je součástí práce, kterou jsme e, si stanovili sami po roce 2015 tedy to lepší zapojení a e, efektivitu. E, důležité pro mě je, abychom e, udrželi ovou směrnost té komunikace. IONET nemůže být sítí, která pouze dodává data nám protože potom dojde k takovému vlastně procesu produkce dat pouze a my je chceme zapojit i jinak. SOE R 2015 bude velice dobrou příležitostí, protože my spoleháme na to, že budeme spolupracovat s členskými státy aby zahájili SOER 2015 a víme, že tady bude eh, Ionet hrát značnou roli. Potom pokud jde o otázku eh, pana Zebra, tak eh, eh, možná odpovím tak eh, trochu provokativně, ale e, já jsem tu otázku pochopil jako, kde vy vidíte svou e, přidanou hodnotu v komunikaci s dalšími e, aktéry, jako, jako je ekonomický sektor nebo v oblasti zeleného růstu a tak dále. Já bych odpověděl trojím způsobem. Za prvé, my se musíme držet svého mandátu, který je obsažen v nařízení. A to nařízení praví zcela jasně, že my se zabýváme tématy, které se týkají životního prostředí, energetiky a udržitelnosti. To je naše pole působnosti. Zároveň se také striktně držíme eh, evropské eh, legislativy eh, v našich prioritních oblastech, dodržujeme určitou sadu směrnic, takže toho se velice přísně držíme. A také v podstatě spolupracujeme, jak už jsem zmínil, s Eurostatem, OECD, Mezinárodní agenturou pro energetiku a tak dále, což je naše první pojítko k té širší znalostní základně. A kromě toho, eh, Evropa eh, nyní eh, přistupuje k politice životního prostředí a klimatických změn takovým způsobem, že my můžeme podporovat komisi eh, v procesu eh, evropského semestru, což se úzce váže na to, o čem jste hovořil, a také spolupracujeme eh, s vědeckým, s vědeckým oddělením komise a také to znamená, že, se, že jsme neustále blízko tomu jádru debaty, ale musíme se držet mandátu, který nám říká, že se máme soustředit na to, na co se máme soustředit. Pokud jde o náš systémový program, tak ten eh, je velmi eh, sociálně a ekonomicky zaměřený, protože se týká systému energie, systému výroby a proto se čím dál více eh, blíží těmto problémům, ale stále v hranicích našeho mandátu. Jak přijímáme technologickou inovaci? V našem SOER budeme zkoumat rychlost inovací, to je jeden z konkrétních, jedno z konkrétních témat a také budeme zkoumat globální kontext, ve kterém k tomuto vývoji dochází. To jsou dvě zásadní části naší práce na SOER. A také, je to, také to spadá do naší spolupráce s vědeckým výborem. Vypracováváme tady analýzy, eh, projekce do budoucna a tak dále. Pokud jde o eh, farmaceutika ve vodě a eh, souvislost se zdravím, tak tady máme dva způsoby, kterými to bereme v potaz. Jednak je to naše činnost v oblasti zdraví a životního prostředí, to je taková širší e, platforma. E, tady e, ještě jednou připomenu, co říkal pan Holzbik, že my tady spolupracujeme s naším vědeckým výborem, ale i s dalšími, mimo jiné také s s agenturami, které spadají pod výbor Envy. Eh, dále bych odpověděl na tuto otázku tak, že my eh, v souladu s eh, nařízeními a směrnicemi monitorujeme, jelikož tam je také naším úkolem, monitorujeme ta data, jak od nás žádá AKI. A pokud AKI zahrne i data tohoto typu a my dostaneme úkol to sledovat, tak se to zkrátka stane naším úkolem. Abych odpověděl panu Davisovi, zda komise poslouchá naši agenturu a jaký máme vliv. Já bych řekl, že to závisí na několika faktorech. Nejprve, a to nejprve jde o kvalitu naší práce. To je naší hlavní odpovědností, protože pokud nebudeme poskytovat kvalitní a včasné informace, tak naše šance, že bychom měli nějaký vliv, by byla velmi malá. Za druhé, Úzce spolupracujeme s komisí, zejména s generálním ředitelstvím pro eh, životní prostředí a generálním ředitelstvím pro eh, klima a e, my e, tímto způsobem dodáváme e, data a myslím si, že ta revize kvality vzduchu je velice dobrým příkladem našeho úspěchu. My podporujeme DG Klima nezbytnými informacemi, A, e, takže jde o e, kvalitu a o vzájemné porozumění toho, kdy máme ty kvalitní informace dodávat, abychom podporovali procesy co nejlépe a také v budoucnu e, je zapotřebí společného porozumění toho, jaké máme Eh, informační a znalostní eh, dispozice. Eh, za ty měsíce, kdy zastávám tento úřad, jsme se několikrát sešli s oběma generálními ředitelstvími a diskutovali o případných změnách a zlepšeních našeho programu. A můžu říci tedy, že vliv máme, ale já se na to dívám z té perspektivy, že máme určitou nezávislost, takže máme určité volné ruce v tom, jak e, přistupujeme k těm tématům, ale samozřejmě musí to naplňovat priority e, tady bruselských politik. Já si tedy myslím, že jsme na správné cestě a v celé řadě oblastí je náš vliv patrně vyšší, než by celá řada lidí čekala. A poslední otázka zněla, e, zda očekáváme e, hodně dalších nařízení. Za prvé, úkolem agentury není vytvářet nařízení, e, jak dobře víte, takže na nás se nikdo neobrací v první řadě s touto otázkou. Podle mého názoru můžeme podpořit Eh, ten program regulace v několika eh, ohledech. Například, když se eh, podíváte na situaci půdy, tak my tady rozhodně nezasahujeme do toho procesu, ale budeme zdůrazňovat, že tu existují data o využívání půdy, kvalitě půdy a e, spojitosti s službami ekosystému, e, klimatické adaptace, e, městskými oblastmi a tak dále. A tímto způsobem budeme podporovat další případný legislativní program, ale v žádném případě to ne podporujeme nebo netlačíme na to, pouze poskytujeme informace do té diskuze. Dále, eh, pokud jde o další nařízení, tak já si myslím, že naše, náš systémový program eh, vysílá eh, signál koherentní, pokud jde o typy nařízení, které by se týkaly systémovějších oblastí. Ale zase pouze se držíme své role a poskytujeme informace těm, kteří se zabývají tvorbou této agendy. Takže to eh, je z mé strany všechno, pokud je o mou odpověď. Eh, děkuji Hansi Browningsovi. A eh, jako vždycky máme problém s tím, že nás tlačí čas. Mám ještě několik přihlášených řečníků. Pan Franko, Prody, Kukovič, Bas Eichhout, paní Ljubčevu a další. A už teď máme spoždění pět až deset minut. A e, takže pokud se všichni vynasnažíte e, pouze opravdu položit otázku a ne přednášet tu žádný referát, pokud se omezíme na jednu minutu, tak to zvládneme. A, takže dám ještě všem kolegům možnost položit otázku. Můžeme tak postupovat? Ano, takže e, na, nejprve dostane slovo na jednu minutu kolega Gastrofranco. Ano, pane předsedo, já se pokusím. Pane řediteli, vy jste už odpověděl na vlastně moji první otázku, která se týkala eh, monitoringu podrobného, takže k tomu já se nebudu eh, vyjadřovat. Jsem velice rád, že máte ten program, který jste nám vysvětloval a přeji vám hodně úspěchu. Pokud je o biologickou rozmanitost, Evropa se tady snaží propojit politiku s vědeckými podněty. A to zvláště prostřednictvím Evropského informačního systému o biologické rozmanitosti. A také se věnuje iniciativě celosvětového dohledu nad životním prostředím a e, bezpečností. Je důležité, aby EU také aktivně přispívala do mezinárodní, mezivládní e, vědecké platformě o biodiverzitě a ekosystému. Jak e, Evropská agentura pro životní prostředí spolupracuje s tou vědeckou mezivládní platformou? Děkuji. Dobře, eh, já bych mohl jmenovat další příklad, než kolega Franco, nyní Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že zmiňujete Kopernikus a za poznámku v této souvislosti. Děkuji také za to, že odkazujete na půdu. Domnívám se, že je to velice důležité z hlediska přizpůsobení se klimatickým změnám. To je věc, která musí probíhat velmi rychle, protože je to závažný problém. Další problém, na který narážíme, je udržitelnost. Nemyslím si, že jenom takové zběžné ozelenění vyřeší problémy. My musíme, my musíme změnit celou civilizaci. Musíme zohlednit nejenom materiální zboží pro spotřebu, ale i nemateriální aspekty. To bude vycházet, budeme vycházet z jednotlivce i obecného dobra a myslím, že je vaší povinností vyslat signál o tom, jaké zboží máme produkovat a co vyrábět. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Kukovič. Ale lipa, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu řediteli za velmi podrobnou zprávu. I will wait. <clears throat> Twenty. Ah, sorry. Uh, eh, chvala Ještě jednou chci poděkovat pane předsedo, děkuji také panu řediteli za velice podrobnou zprávu. Děkuji také za to, že zdůrazňujete rozdělení. Já bych měla jednu stručnou otázku, která mi dělá velké obavy. Týká se to zdraví. Podporuji řadu, řadu věcí eh, z toho, co jste zdůrazňoval a zajímalo by mne, zda bylo vypracováno nějaké posouzení dopadů o tom, jakou to bude mít, eh, jaký to bude mít dopad na ekonomiku a konkurenceschopnost EU. Hovoříme o plánech do roku 2050 a mě by zajímalo, zda máte nějaké posouzení situace o tom, jak vyprodukovat dostatek potravin, pomocí nichž budeme zásobit 11 miliard eh, lidí. Děkuji. Děkuji kolegyně Sousa. Hvala lijepa gospodinu Brojningsu. Děkuji, pane Bronexi. Vaše prezentace byla skvělá. Popsal jste roky vaší práce. Ovšem moje otázka se zaměřuje spíše na specifické téma. Zajímalo by mne, jak všechny ty znalosti a zkušenosti, o kterých jste hovořil, můžeme využít v praxi. Zvláště, zvláště mě zajímá problematika moří, zvláště Černé, Středozemní a Jaderské moře a musím říci, že pobřežní země u těchto moří jsou ne všechny členy EU a ne všechny země provádějí evropské aky. Takže mne by zajímalo, jak vy i EONET, což je platforma vycházející z důvěry, a říkáte, že nemůžete provádět nebo vytvářet v rámci této platformy legislativu. Tedy jak chcete zajistit, že všechny ty politiky budou opravdu prováděny. Brunix, I, I just have one more general question. Ano, pane Brunix, já bych měl ještě jednu obecnou otázku. Velice si cením práce EEA, ale když se podíváte na posledních pět let, zajímalo by mne, nebo když se podívám na všechny ty obtížné diskuze, které jsme tady vedli, eh, politické diskuze, vždycky se jednalo o nějaké nástroje. Například zajím, jsme řešili to, zda chceme jeden cíl nebo tři cíle do roku 2030, jak postupovat u směrnice o kvalitě paliv, jak postupovat u ETS a tak dále. Všechno se to soustředí na politické nástroje. A my víme, a vy jste to také uváděl, že současná situace je poněkud zablokovaná a my bychom chtěli do budoucna přejít na zdrově efektivní ekonomiku. Já si ale myslím, že největším problémem nejsou ukazatele, Problémem je, jaké politické nástroje můžeme použít, abychom překonali a dostali se z té zablokované situace. Takže já se ptám, jak EEA bude postupovat v této souvislosti, jak nám pomůžete. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji a nyní kolegyně Ljubčeva. Благодаря, господин председател. Аз съм удовлетворена от... Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za tuto prezentaci. Byla pro mě velice cená. Viděli jsme tu tedy váš pracovní program a v oblasti životního prostředí je velice eh, nutné pracovat preventivně, předcházet rizikům je mnohem důležitější, než zpětně potom jednat. Já si myslím, že potřebujeme potřebujeme nové modely, eh, nové způsoby eh, posuzování dopadu a posuzování rizik. Potřebujeme je, abychom chránili životní prostředí. A proto moje otázka zní, eh, máte kapacity na to? a e, máte nějaký další potenciál k tomu, abyste e, tento úkol zvládli, protože tyto modely jsou velice důležité i pro členské státy e, k tomu, aby, se, aby mohli překonávat výzvy a obtíže. Děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, moje otázka je obecná, stejně tak e, jako otázka kolegy Bastase. Evropská agentura pro životní prostředí už, e, více, už téměř, téměř před rokem vydala skvělou zprávu, která se nazývá nebo zaměřuje se na e, zásady obezřetnosti a inovace. A mne by zajímalo, jak vaše agentura využila těch skvělých závěrů, které byly obsaženy v dané zprávě, zvláště pokud je uplatňování zásady obezřetnosti. Ta se bohužel uplatňuje stále méně. Děkuji. Děkuji, tím jsme na konci eh, seznamu řečníků a tazatelů, takže Hans Brownings, prosím. Rychle, prosím. Eh, ano, pokusím se hovořit tak stručně jako řečníci, kteří položili otázky. Nejprve pan Franko. Ano, neviděl jsem vás. Mohu pouze říci, že práce týkající se biodiverzity eh, a ekosystému a analýzy v, této, v tomto smyslu započítávání a tak dále, všechna ta práce odvedená na těchto otázkách bude využita bude to zapracováno do informačního systému a také velice úzce spolupracujeme s globálními platformami, které existují. Já včera jsem se sešel se zástupci UNEPu a hovořili jsme o tom, jak můžeme přispět k práci OSN v této věci. Velmi intenzivně pracujeme i s jinými, ať už jsou to jiné, například vědecké platformy typ, nebo ať už jde, ať už jde o metody, což je proces řízený spíše z New Yorku, nebo se také zabýváme poskytováním informací platformám, což je zase věc eh, řízená z, z kanceláře Nairobi pod záštitou OSN. Takže této věci se věnujeme a budeme se ji věnovat i nadále. Dále pan Prody. Já se omlouvám, že eh, jsem si spožděně nasazovala sluchátka a neměl jsem k dispozici tlumočení. Pokud je o Kopernikus a půdu, k tomu mohu říci, že toto není věc, která se omezuje pouze na půdu, ale bereme pernikus jako možnost pracovat na klimatických změnách i na jiných aspektech. Když hovoříte o udržitelnosti a o tom, že nemůžeme pouze tak zběžně ozelenit některé oblasti, s tím já souhlasím. Myslím, že perspektiva pro přechod, který jsme, kterou jsme zakotvili do našeho pětiletého programu, z toho vychází a zohledňuje tuto vaši poznámku. Když hovoříme o změně celé společnosti, bude to právě eh, obsahovat i kulturní kapitál, lidský kapitál a řadu dalších věcí. Takže je to v centru naší pozornosti, snažíme se to sloučit i s jinými postupy. Snažíme se zajistit, jak, eh, nebo zjistit pomocí jakých vědomostí a znalostí bychom eh, mohli takto postupovat. Ve 20. století se nám podařilo eh, zajistit u řady otázek úspěch. Nicméně v 21. století doufáme, že také budeme postupovat dobře v tom dobrém žití, ale právě tento aspekt musíme zohlednit. To je změna, ke které došlo a my tady chceme hrát aktivní úlohu. Potom otázka paní Kukovič. Pokud je o zdraví, my budeme i nadále na této otázce pracovat. Budeme se snažit vytvářet eh, integrovanější posouzení dopadů a k otázce toho, jak to souvisí s eh, konkurenceschopností, ekonomikou a ozeleněním. Naše práce se tady bude soustředit na několik věcí. Za prvé jsme zapojeni do toho procesu semestru, kde právě integrovaný plán je v plánu. Potom za druhé pracujeme s dalšími subjekty a snažíme se vytvořit znalostní základnu pro opravdu, opravdové ozelenění ekonomiky. Jaká globální výzva tady před námi stojí? Myslím, že konkurenceschopnost v budoucnu se bude muset odvíjet od toho, že zareagujeme na výzvy týkající se nízkouhlíkové ekonomiky, efektivity zdrojů, že všechny tyto otázky budeme brát vážně. Ubíráme se totiž vůči takovýmto omezením a myslím, že když rychle zareagujeme v Evropě, bude to řešení. Můžeme se stát globálními lídry v této oblasti, alespoň do jisté míry a naše práce by měla ukázat, jaké ukazatele nebo jak ukazatele e, o zelené ekonomice mohou přispět k vytvoření konkurenceschopnějšího systému. Takže my musíme plnit náš mandát, nemáme stejné schopnosti nebo možnosti jako Eurostat a další, nemůžeme se na věc dívat e, z makroekonomického hlediska. Potom budeme pracovat na hospodářských a finančních nástrojích, kam, eh, kam spadají také zelené daně, ekologické daně a systémy dotací. To je, myslím, také součást finančních nástrojů, pomocí nichž vytvoříme konkurenceschopnou zelenou ekonomiku. Zároveň bychom ale měli postupovat skromně a znát svá omezení. Potom otázky paní Suka. jak můžeme v praxi použít eh, nabité znalosti a zkušenosti. Myslím, že velká část z práce, kterou odvádíme, spočívá v tom, že zajišťujeme právě znalosti a zkušenosti a na základě toho ověřujeme, zda komunitární aky je uplatňováno a zároveň zda se respektuje životní prostředí a občané. Je to velice užitečné, pomocí toho vyvažujeme politické zásahy a zjišťujeme, zda dosahujeme cíle, které jsme si společně v Evropě stanovili. Myslím, že v tomto smyslu je to velice praktické přispění k práci europoslanců, také přispíváme k práci komise. A chtěl bych říci, že ti, kteří působí na úrovni členských států, odvádí tam svoji práci, těm to také pomáhá. Potom vaše otázka týkající se moří. Ta otázka se mi velmi líbí. My jsme se totiž před týdnem a půl, týdnem a půl eh, účastnili konference HOPE, kde jsme vyslali jisté signály a právě jsme se na tyto otázky zaměřovali. Bude provedeno ještě další posouzení kvality eh, moří a oceánů v Evropě. A v této souvislosti bych ještě dodal, že pracujeme eh, v rámci úmluvy pro Černé moře je to zapracováno do horizontu 2020, potom máme umluvu barcelonskou, barcelonskou pro středomoří, kaspickou umluvu a tak dále. Na základě toho se snažíme přispět a v rámci uzavřených partnerství se propojujeme také se zeměmi, které leží kolem Černého moře, Středozemního moře, tak, abychom i s nimi mohli pracovat. Samozřejmě nemáme dopad na politický vývoj v dané oblasti, Snažíme se pouze poskytnout takovou znalostní platformu, ze které se potom vytváření politik může odvíjet. Každopádně jsme velice aktivně zapojeni do této problematiky. Dále otázka pana Egharta. Je mi jasné, že diskuze o politických nástrojích je zásadní. Já v minulosti jako vědec působící v politické oblasti jsem se zabýval zvláště touto věcí, jak to vyvážit, jak postupovat. A myslím, že práci, kterou odvádím nyní, když hodnotíme například současný stav politik, často si věnujeme nástrojům, odkazujeme na ně a zabýváme se tím, jak fungovaly. Například práce týkající se ekologických daní na to jasně odkazuje, také se toho jasně týká práce o dotacích. opětovně se zapojujeme do politického hodnocení společně s komisí a to je naše úmyslná volba. Postupujeme tak z toho důvodu, že se domníváme, že se jedná o druhou stranu mince. Když se zaměříme více na provádění politik, potom je tam důležitou součástí celé skládačky také hodnocení politik. A když provádíte to hodnocení politik, je jasné, že se musíte dívat také na nástroje a na to, jak dané nástroje fungují. Já bych tedy řekl, že práce, kterou budeme v této věci odvádět v budoucnu, k tomu také přispěje. Velmi se mi líbila vaše otázka, zda vytváříme ukazatele nebo zda jich potřebujeme ještě více. My si myslíme, že potřebujeme ještě další ukazatele. My často říkáme, že jsme instituce, vycházející se znalostí, znalostní e, základna a jsme si vědomi toho, že potřebujeme vytvářet ukazatele proto, abychom věcem dali smysl a abychom nebyli zahlceni nekonečným počtem informací. Takže toto je centrem našeho zájmu. A poslední dvě otázky, mám pocit. Paní Lipčeva. Omlouvám se, zda <clears throat> jsem zmasakroval vaše jméno při, vysl, při vyslovnosti. Každopádně přístup k rizikům a nejistotě. Toho se týkala také poslední otázka, pokud si správně vzpomínám. K tomu bych řekl, že na to nahlížíme jako klíčovou zásadu vytváření evropských politik. Je to zakotveno v Lisabonské smlouvě a my tedy nahlížíme na naši práci v tomto eh, kontextu. Je důležité pochopit, co nejistota, faktor nejistoty představuje také do budoucna. Potřebujeme nové metody, ano, potřebujeme nové zdroje. Intenzivně pracujeme s vědeckým výborem na této otázce i s dalšími platformami, které se tím zabývají. Také pracujeme se společným výzkumným centrem JRC, protože ti mají mnohem rozsáhlejší kapacity vytváření modelů než my. My se na to primárně nezaměřujeme, ale je to součástí našich postupů. A to souvisí ještě s poslední otázkou. Paní Panavotov. Tam bych řekl, k té zásadě obezřetnosti. Ano, bereme to velice vážně. Zase je to jedna z klíčových zásad, kterými se řídí vytváření evropských ekologických politik. Představujeme si uspořádání konference na toto téma v Bruselu, kde bychom si vyměnili názory na toto téma. Také vycházíme z minulých zkušeností. Zaměřujeme se na takový koncept, kdy se nebudeme dívat zpět, ale podíváme se na tu hlavní práci, která byla odvedena a budeme se snažit to uplatnit do budoucna, také eh, v kontextu nejistoty a komplexnosti dalších let, když se díváme na roky 2020, 30 a 50. Takže je to stále velmi důležité, je to na naší agendě. Děkuji. Děkuji Hansi Browningsovi za e, obšírné e, odpovědi e, na otázky, které snad uspokojily všechny tazatele. Přeji mu hodně úspěchů při provádění tohoto pracovního programu a těším se na další spolupráci s výborem Envy, určitě i příští výbor po změně Eh, osazenstva s vámi bude spolupracovat. Takže ještě jednou děkuji za práci z posledních měsíců. Tak teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. A sice nové potraviny. A tady je zpravodajem eh, James Nicholson a ten tedy nyní jako první dostane slovo. Prosím, pane Nicholson. Uh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Asi všichni vědí, že 18. prosince loňského roku komise předložila dlouho očekávaný návrh, který se týká inovace stávajícího nařízení a drtivá většina tohoto výboru eh, asi zná už předchozí pokus eh, přeskoumat ten text o nových potravinách, který selhal, bylo to v březnu 2011, kdy parlament a rada nedospěli k dohodě v dohodovacím řízení. A všichni ví, že komise tedy vydělila tu otázku eh, týkající se klonování a vlastně bude to součástí samostatného balíčku, který také byl předložen v prosinci. Ten nový návrh komise do značné míry navazuje na to, kde skončil parlament a rada v roce 2011 a myslím, že tam je zapracována skvělá práce tehdejšího zpravodaje a stínových zpravodajů. Hlavním cílem tohoto návrhu o nových potravinách je tedy nahradit současný systém vzájemného uznávání systémem, kdy bude v Evropě centralizovaný systém povolení, ehm, vlastně budou to tradiční potraviny, eh, které už mají středních eh, zemí, které už mají historii bezpečného užívání a ty by byly centrálně povolovány v EU a v EU pak by byl centrální seznam těch nových potravin vlastně zohledňují se tam i nové technologické a vědecké vý... pokroky v tom textu. EU má v současnosti postup, který v podstatě je účelný pro posuzování rizik, ale zároveň je často zdrojem frustrací a překážka inovací v potravinářském průmyslu. Já doufám, že ve spolupráci s radou vytvoříme nařízení, které bude nejen účelné, ale také podpoří inovace v tomto potravinářském průmyslu, což je samozřejmě zapotřebí pro další rozvoj. Jak už jsem říkal, doufám, eh, nebo myslím, že hodně důležitých záležitostí už bylo vyřešeno v tom minulém procesu v roce 2011. To dohodovací řízení nakonec neuspělo, ale myslím si, že bychom se tím neměli zabývat, protože tento návrh z roku 2013 eh, vlastně vylaďuje ten předchozí návrh a měli bychom zajistit, že tedy nic neopomineme. Samozřejmě tento návrh asi bude dořešen až po volbách, ale já bych vám tedy řekl, čeho bych chtěl, anebo optimisticky doufám, že se mi podaří dosáhnout. Já jsem o tom hovořil i s lidmi svého volebního obdobu a pokud budu znovu zvolen, chtěl bych tedy předložit zprávu v červenci, kdyby šla k překladu. Na výboru by se to řešilo v září, v září by také bylo veřejné slyšení, lhůta pro pozměňovací návrh by byla na konci eh, září a výbor by volil v říjnu a pak bychom snad dospěli k dohodě v prvním čtení. To je tedy samozřejmě můj optimistický předpoklad a mm, cíl, kterého bych se snažil dosáhnout. Posouzení dopadů e, provedené komisí e, bylo už prostudováno, hovořilo jsem o tom se stínovými zpravodaji. Mělo by být ještě doplněno to posouzení dopadu tak, aby tam byly zohledněn i nejnovější vývoj. A vyrozuměla jsem, že je to možná i z toho, co se znělo na koordinátorech, takže za to děkuji. Doufám tedy, že ta práce se podaří dokončit na tom posouzení dopadu během té volební přestávky. E, myslím si, že tento návrh by měl být určitou platformou pro inovace, měl by vlastně zbavit e, inovátory určité zátěže a měl by podporovat vývoj v tomto průmyslovém odvětví. Má zpráva se soustředí na tři hlavní aspekty aspekty. Jednak klíčová kritéria pro posuzování novosti potravin, e, tak, aby to byla vlastně novost oproti tomu datu 13. května 97. Je třeba vlastně, aby i členské státy přistupovaly pragmaticky k posuzování toho, co je nová potravina. Myslím, že tady je určitě ještě prostor pro vyjasnění v definici nové potraviny, tak, abychom poskytli průmyslu právní jistotu. Odstranění některých eh, kategorií by mohlo znamenat nejasnosti. Pokud jde eh, o delegování aktiv přenesené pravomoci, e, to je e, vlastně záležitost komise, aby vyjasnila definice. Musíme zajistit, že ten dopad na průmyslové odvětví nebo na budoucí sekundární legislativu e, byl vlastně prospěšný. Neměli bychom jít dál než to, co bylo již dohodnuto mezi parlamentem a radou. Mnohé členské státy už získaly zkušenosti v této oblasti, zvláště pokud jde o klasifikaci eh, údajů o nových potravinách a to vlastně jejich hospodářské subjekty už umějí posuzovat eh, tuto novost potravin. Také určitě eh, je možné spolupracovat s EFSA na tom mm, centralizačním procesu. A to by bylo určitě přínosné. Dále také se zabývám možností, že by tam byl seznam zamítnutých potravin, protože i to může být důležitá informace, pokud by tam byly uvedeny přihlášky nových potravin, které byly zamítnuty eh, a případně i vyškrt, to, co bylo vyškrtnuto z potravin povolených v Evropské unii. Abych to uzavřel, eh, pane předsedo, myslím si, že je třeba, aby mm, nový, eh, nové potraviny získané díky výzkumu a vývoji se dostávaly na trh a já doufám, že se to podaří a těším se tedy na eh, názory všech k tomuto tématu. Děkuji. Teď tedy začneme s rozpravou a sice kolegy z jednotlivých frakcí. Paní Ajuzop nejprve, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem stínová zpravodajka za EPP, eh, nebo už jsem byla, a teď se k tomu zase vracíme. Už to bylo vlastně v roce 2010, kdy to bylo zamítnuto a teď se to tedy vrátilo po té, co jsme tenkrát nedospěli k dohodě s radou. Já bych chtěla velice poděkovat panu Nikolsonovi. My jsme měli eh, nedávno schůzku, na níž jsme se dohodli, že vlastně necháme provést posouzení dopadu a také zorganizujeme slyšení pravděpodobně na září k tomuto právnímu předpisu, který je skutečně velmi důležitý. Děkuji také komisi za tento nový text, který je mnohem srozumitelnější, jasnější a více v souladu se společným postojem, který vyplynul v roce 2010 a já tedy doufám, že ta jednání budou mnohem snažší. Co mě znepokojuje, v článku 1 možná je to jenom dočasná obava, ale ten článek 1 zmiňuje e, uvedení na trh klonovaných živočichů v souladu s příslušnou směrnicí, která teprve vznikne. A pokud tato směrnice se teprve tedy projednává, e, ještě nebyly jmenováni zpravodajové a pokud se zdrží oproti tomuto nařízení, tak pak by tady mohla být eh, určitá doba právního a To mě znepokojuje. Pokud jde o definice nových potravin, já, eh, tak zpravodaj už o tom hovořil. Je to stejné jako v tom předchozím návrhu. To znamená, je to ta otázka 15. května 97, to znamená, že se ne, to do té doby nepoužívalo eh, v nějakém rozsáhlé míře. Ale to je velice vágní definice a může to vyvolat právní nejistotu. Dále v kapitole o povolení se hovoří o relevantních legitimních faktorech. To je také výraz, eh, který by měl být zpřesněn. Ty faktory by asi tam měly být vyjmenovány, anebo by se to mělo nechat na nějaký akt přenesené pravomoci, něco takového. i když v tomto parlamentu nejsme velcí zastánci aktů přenesené pravomoci a ještě méně prováděcích aktů, protože se často stává, že schválíme nějaké právní předpisy a komise to potom často velice podstatně změní právě aktem v přenesené pravomoci. A to je pro tento parlament velice problematické. Ale to tedy eh, s tím to úplně nesouvisí, to bylo jen tak na okraj. Souhlasím s tím, co říkal pan Nikolson ohledně těch zamítnutých potravin z třetích zemí. A vzhledem k tomu, že je tady komise, byla bych ráda, aby objasnila dvě věci. Za prvé, situace hmyzu. Protože já dostávám různé žádosti o rozhovor, pokud jde o hmyz. Předpokládám, že se to děje i zpravodaji. To znamená, v případě, že se ukáže, že nějaký hmyz má takovouto potravinovou historii za posledních 25 let třetí zemi, zda tedy takový hmyz bude považován za novou potravinu, anebo zda může být zamítnut i z jiných důvodů, než je potravinová bezpečnost. A potom eh, ta povolení mají být tedy obecná a časově neomezená. Nicméně jsou tady i individuální pětiletá povolení v případě, eh, kde je nutná ochrana údajů. A vzhledem tedy k těmto eh, rozhodnutím, eh, já mám pocit, že tady může být komparativní vlastně nevýhoda pro ty žadatele, pokud by se vlastně ta dosavadní povolení už objevovala jako jednotný seznam v tom nařízení. A já tedy nevím, jestli komise hodlá zavést nějaké tedy výlučné eh, období eh, v souladu eh, s článkem 457 stávajícího nařízení. To znamená, že tam by tam byl nějaký jediný jednotný seznam těch eh, potravin, které budou mít tedy pětileté výlučné období ochrany v případě eh, ochrany údajů. Možná by tady mohlo být zavedeno nějaké přechodné opatření pro tyto případy. Jinak eh, plně souhlasím s návrhem komise. Myslím si, že je důležité, abychom pokročili s tímto právním předpisem, protože je to potřebné nejen z hlediska spotřebitelů, ale i z hlediska průmyslového odvětví a z hlediska potřeb eh, technologických inovací. Děkuji. Dobře, takže eh, to je další stínový zpravodaj za eh, liberální frakci eh, už byla jmenována Corin Lepage a poté eh, bude na řadě Kartika Liotard. Ale prosím vás, já vím, že je to velice důležité téma, ale musíme také trochu myslet na čas protože jinak to tady nestihneme. Prosím. Tak já budu velice stručná, pane předsedo. <clears throat> pěti bodech. Za prvé, úloha národních agentur. V tom eh, předloženém návrhu eh, vlastně národní agentury chybí. Eh, Při tom máme několik příkladů, které ukazují, že národní agentury mohou mít odlišný názor než EFSA. Aniž bych chtěla spochybňovat ústřední úlohu EFSA, tak eh, musíme zajistit výměnu informací a spolupráci s národními agenturami, takže národní agentury by se měly vrátit do textu. Za druhé, všichni jsme pochopili, že klonování už v textu není. Nicméně všichni víme, že schválení konkrétního právního předpisu bude trvat a proto bych chtěla, aby přechodně v textu bylo uvedeno, že uvádění na trh masa sklonovaných zvířat bylo předmětem žádosti o povolení. Za třetí, oblast působnosti by neměla být upravena prováděcími akty, ale akty v přenesené pravomoci. Za čtvrté, opatření pro řízení rizik. Je třeba, aby komise zohlednila i další legitimní faktory, především potenciální dopad nových potravin na životní prostředí, zde mám na mysli především nanotechnologie. A konečně poslední věc o důvěrném charakteru údajů. Je rozhodně třeba zajistit lepší rovnováhu mezi ochranou průmyslových údajů a přístupem veřejnosti k informacím. Připomínám, že Arhuská úmluva vyžaduje, aby studie o dopadu na zdraví a životní prostředí byly přístupné. Samozřejmě je pochopitelné, že nějaké průmyslové údaje zůstanou důvěrné, ale vše, co se týče dopadu na zdraví a životního prostředí, je ve veřejném zájmu a mělo by to tedy být zveřejňováno. Tak, pane předsedo, doufám, že jsem to zvládla dostatečně rychle. Děkuji. A e, nyní jako poslední Katreka Liotard. Děkuji. Já také děkuji zpravodaji za tu schůzku, která byla opravdu plodná. Já jsem byla minulou zpravodajkou pro nové potraviny, takže jsem se účastnila těch vyjednávání, která ale tehdy nebyla úspěšná a já bych jenom chtěla říct, proč jsme neuspěli. Byly proto vlastně dva důvody, proč to jednání ztroskotalo. Jednak šlo o klonování zvířat, Eh, pro potravinářské účely. Parlament byl toho názoru, že, tyto, že zvířata by se neměla eh, klunovat a eh, že ty což se mělo týkat klonovaných zvířat a potomků na, na klonovaných zvířat. A právě pokud šlo o ty potomky, eh, tak s tím rada nemohla eh, souhlasit z důvodu ochrany spotřebitelů a eh, na tom jsme se tedy neschodli. Proto to bylo vyňato a potom debata pokračovala. Šlo tady o živiny pro klonovaná zvířata, a o tom se také hovořilo v tomto výboru. E, druhý důvod, proč vyjednávání stroskotalo, e, je ten, že všechny frakce považovaly za důležité, aby byly použity akty v přenesené pravomoci. Komise navrhla, aby seznam přípustných nových potravin mohl být aktualizován prováděcími akty. E, parlament byl toho názoru, že tento seznam je e, velice e, důležitý, je podstatnou částí celé legislativy o nových potravinách a proto by měl být upravován aktiv přenesené pravomoci. To je samozřejmě průřezové horizontální téma v celém parlamentu, e, které postihuje všechny zprávy a e, my jsme tehdy požadovali aktiv přenesené pravomoci. Co mě ale udivilo, e, je počínání komise v současnosti v oblasti nových potravin. A sice, e, že komise zohlednila návrhy parlamentu v článcích 7, 8 a 11. Tady si myslím, že tato, eh, to nařízení o nových potravinách by mělo eh, rychle přijít, eh, to, tak jsme to pochopili a parlament byl zajednou s radou v tom, že by bylo dobré to obohatit o nějaké návrhy, na, na kterých jsme se shodli s radou a nyní se tedy o tom znovu jedná. Pokud je nějaký problém s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci, tak bychom Eh, také měli eh, brát v potaz argumenty parlamentu, ale ne, e, komise se chová zcela izolovaně a dělá pořád dokola to samé a to je opravdu škoda. Takže je možné, že budeme jednat dva, tři roky a potom znovu otevřít debatu e, o celé řadě bodů, na které se už mezi tím Rada a parlament shodli. Například definice nanopotravin, definice nových potravin a tak dále, což je e, opravdu škoda. Potom eh, se také trochu změnili, změnil přístup k tradičním potravinám ze třetích zemí. I tady se Rada s parlamentem dohodla a podle mého názoru ten současný návrh komise eh, je eh, zlepšením a je opravdu škoda, že jsme se nemohli držet toho, co už bylo eh, dohodnuto během vyjednávání. Eh, já doufám, že pokud je o prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci, eh, tak se ještě dohodneme mezi komisí a parlamentem. To se ještě uvidí. François Grostet? Děkuji, já jsem neslyšela, neslyšela jsem, že jste mě vyvolal. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o diskuzi, která je zvláště důležitá, protože na jedné straně musíme čelit inovaci, musíme umožnit, aby došlo k inovaci v této oblasti potravinářství, ale zároveň musíme chránit spotřebitele. Musíme spotřebitele ujistit eh, ve věcech, kde by mohl mít eh, obavy nebo odpovědět mu na otázky, které vyvstávají. Já jsem chtěla zareagovat na to, co už zmiňovala Corinne Lepage, vrátím se k tomu. Jde mi o vazbu na národní agentury. Já myslím, že je samozřejmě skvělé, že máme centrální postup, ale zároveň musíme do věci zapojit národní agentury. Zajímalo by mne, zda je možné se obrátit na ty národní agentury, a to v situaci, kdy dojde například eh, k rozdílným názorům pokud je o nové, nově se objevující potraviny. Zajímalo by mě, zda v rámci toho centralizovaného procesu může členský stát na základě nových údajů omezit nebo pozastavit uvedení nové potraviny na trh na svém území, a to za předpokladu, že má členský stát pocit, že to představuje riziko pro spotřebitele. Je pravda, že vyvstává několik otázek v této souvislosti když nové potraviny nebo nové látky se používají ve třetích zemích, i v oblasti například eh, zdravotnictví, známe to z čínské medicíny, a zároveň ty látky by se chtěly, nebo někdo by chtěl, aby se dostali na evropské území z toho důvodu, že by eh, mohli, nebo mohli by se dostat na území EU díky toho statusu nové potraviny. To je otázka, na kterou si musíme odpovědět. Děkuji. A nyní eh, dostane slovo komise. Pan Bučaty, omlouvám se za výslovnost jména, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Vyslovuje si to Brči, to moje, pří, to moje příjmení, ale chápu vaše obtíže. Já jsem se chtěla omluvit, ředitel mého útvaru se musel účastnit jiného zasedání. Každopádně já velice ráda odpovím na komentáře, které zazněly a byly velmi kvalitní. Samozřejmě cílem našeho návrhu je vytvořit platformu pro inovace v Evropě v této oblasti, zvláště pro malé a střední podniky, které hrají velice důležitou úlohu v oblasti potravinářství. Samozřejmě snaha o zajištění inovací by neměla eh, probíhat na úkor eh, bezpečnosti spotřebitelů a z toho důvodu vylepšujeme toto nařízení. Dochází tam vlastně k racionalizaci celého operativního postupu, zavádíme například eh, rychlejší systém schvalování, a co je důležité, členské státy budou zapojeny do celého procesu. Jednak z toho důvodu, že budete všichni informováni o možném uplatnění, o těch možných eh, žádostech, pokud se nějaké objeví. A dále členské státy budou zapojeny do procesu autorizace prostřednictvím eh, komitologie. Členské státy budou dále zapojeny do koordinace s EFSO EFSA spolupracuje s eh, národními agenturami o některých konkrétních otázek a dále budou členské státy zapojeny v případě tradičních potravin. Když by některé třetí země chtěly uvést na trh eh, tradiční potraviny, pokud se členský stát ani EFSA nepostaví proti takovému kroku, bude notifikace přijata a potravina se bude moci dostat na trh. Takže cílem nařízení rozhodně není vyloučit eh, z celého procesu Národní agentury, spíše nám jde o vytvoření systému, který bude efektivní, umožní inovace a zároveň zajistí bezpečnost. Co je dále důležité, je klonování. Zmiňoval to pan zpravodaj i někteří členové. Klonování bylo samozřejmě vyloučeno z rozsahu působnosti dokumentu, protože budeme mít zvláštní dokument, balíček, který se tomu bude věnovat a bude se o tom vyjednávat zvlášť. Samozřejmě je možné, že návrhy o klonování nebudou přijaty dostatečně rychle. A my bychom například mohli postupovat tak, tedy ve chvíli, kdy budeme čekat na přijetí směrnice o klonování, mohli bychom zváli, zvážit eh, do té doby systém schvalování předtím, než bude potravina uvedena na trh, čímž bychom zajistili, že nedojde k žádnému právnímu váku. Dále, pokud je o přechodné období, máme několik ustanovení, které mají zajistit plynulý přechod od stávajícího nařízení na to nové, co je v této souvislosti důležité, je uvědomit si, že nyní, i když máme individuální systém povolení, jsou individuální do jisté míry. Máme totiž ještě takový dodatečný technokratický postup, spočívající v tom, že poté, co je vydáno individuální povolení eh, nějakému potravinářskému subjektu, jakýkoliv jiný potravinářský subjekt může požádat eh, o ekvivalent daného projektu a pokud to bude povoleno, může ji uvést na trh. Není to tedy úplně individuální systém povolení, který je zakotven v tomto návrhu. My navrhujeme následující. Když nějaká společnost vytvořila inovativní vědecký postup a na základě vlastního výzkumu vyprodukovala vlastní novou potravinu, dáváme té společnosti možnost uvést daný produkt na trh na období pěti let. A bude vlastně jediná společnost, která jej bude moci uvést na trh. S výjimkou situací, kdy ta, ta první společnost umožní takový postup jiným. Budeme tedy velice opatrní při praktické organizaci přechodu. Každopádně v textu jsou opatření, která by nám měla umožnit takto postupovat. Dále potraviny ze třetích zemí to v textu zůstává. Umožňujeme tradiční potraviny a zemědělské potraviny, eh, aby mohly mít přínos nebo aby mohly využívat toho notifikačního systému. A pokud to bude povoleno, tak se dostanou potraviny na unijní seznam. Navrhujeme daný text nebo v textu navrhujeme, abychom měli jednotný seznam potravin, které budou povoleny podle nového nařízení, poté co bude přijato, to v zájmu jasnosti. A možná, že bychom je seznam mohli rozdělit do tří kategorií. Jednak první případ, kdy je podána žádost, podáte žádost a potravina je uvedena na seznam. Můžete mít, s, můžete mít žádost, kdy, která je pouze na nějakou omezenou dobu a potom to bude na seznamu také uvedeno. Potom povolení na základě notifikace, tam se tedy zase upřesní, že daná potravina je předmětem notifikace, ale budeme mít pouze jeden seznam, tak aby všechny potravinářské subjekty poté, co budou něco uvádět na trh, protože povolení budou spíše obecná, tedy poté by měli mít možnost se odvolat na jeden jediný seznam, místo toho, aby hledali různé informace na různých místech. Dále důležitá otázka definic. Definice jsou výsledkem eh, kompromisu. Odkazujeme se na novou potravinu, tak jak to bylo definováno v roce 1997. Máme několik příkladů. Stávající systém, ovš- systém nebo seznam ovšem nebyl úplný. Kategorie, které existují podle platného nařízení, jsou někdy trochu zavádějící. Máme například zajímavý případ uh, eh, Mizu. Tam spadají něk- některé druhy do různých kategorií a v té době cílem zákonodárce bylo zajistit, aby když potraviny nebo daný hmyz nejsou konzumovány ve velké míře, tak by měly být předmětem posouzení dopadu. Co je také důležité, Posouzení eh, rizik by nemělo být eh, považováno za překážku nebo za brzdu inovacím, spíše bychom je měli brát jako pozitivní aspekt. Je to způsob, jak společnost může získat důvěru spotřebitelů, veřejné orgány, orgány na úrovni EU i na národní úrovni, tak mohou zajistit, že potravina, která je nová, ještě se v Evropě nespotřebovávala dosud, je bezpečná a může se s ní volně obchodovat na volném trhu. Mám dojem, že jsem odpověděla na všechny otázky. Samozřejmě vyvstává ta citlivá otázka prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. Články, které odkazují na prováděcí akty, podle nás odpovídají kritériím, které byly stanoveny v příslušném legislativním aktu. a měl by se jednat o prováděcí akty u těch nepodstatných eh, prvků, kde jde o provádění kritérií uvedených v nařízení. Myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky a ještě jednou děkuji panu zpravodaji a europoslancům za velice zajímavé komentáře. Na tomto základě budeme aktivně pracovat a doufáme, že pokud všechno bude postupovat podle plánu, dosáhneme dohody v prvním čtení. Děkuji. Děkuji. Chce zpravodaj říct ještě něco zároveň? Na závěr? Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nás tlačí čas, takže se vyjádřím velice stručně. Já děkuji všem, kteří přispěli k mé práci, zejména stínovým zpravodajům, kteří měli velice cené připomínky. Já jsem se vynasnažil je všechny přijmout během jednání a e, je také e, jasné, kde jsou hlavní zdroje obav a e, kde e, by mohlo dojít k určitým neschodám, protože jsou to podobné oblasti, kde došlo k neschodám v minulosti. A e, já tedy sdílím obavy paní Ayuso ohledně aktů v přenesené pravomoci. Já je nemám moc rád, podle mě se s nimi velice těžko pracuje, ale to je součást šir, širší problematiky, která jde nad rámec této zprávy. Týká se to i mnoha dalších zpráv. Takže děkuji všem za připomínky a e, doufám, že se nám e, podaří do konce roku dosáhnout úspěšného výsledku. E, děkuji panu Nikolsnovi, tím jsme ukončili rozpravu o tomto bodu a znovu budeme toto téma projednávat po evropských volbách v našem výboru. Tak a tím jsme tedy u posledního bodu dnešního dopoledne a sice u bodu 7, což je eh, rezerva tržní stability pro eh, obchod s emisními povolenkami a tady je zpravodajkyní kolegyně Sofie Okoný. A eh, já prosím, aby všichni, kteří se chcete přihlásit, i eh, zpravodajku samotnou se vyjádřili co nejstručněji. I zástupce komise bych o to poprosil, aby všichni měli možnost se vyjádřit. Prosím, paní Okoný. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, v podruhé mám vlak, takže i já si dělám starosti eh, o, ohledně toho času, který nám byl vyhrazen. Milí kolegové, nyní se spouští nová etapa. Zamýšlíme se nad budoucí evropskou politikou v oblasti klimatických změn a energetiky. Poté, co bylo odveden velký kus práce, společně eh, jsme, věnova, jsme se tomu věnovali zprávy Delvo Simenský, pracovali jsme na cílech pro klima do roku 2030, tedy stále ta práce pokračuje. Nyní se začínáme zabývat balíčkem z 22. ledna a konkrétně rezervou tržní stability pro obchodování s povolenkami. ETS je hlavním stavebním kamenem celé klimatické politiky a já jsem velice ráda, že mám tuto odpovědnost. Společně s vámi budeme hledat způsob, jak posílit a stabilizovat celý trh. Myslím si, že všichni bychom měli mít na paměti důležitou věc. Evropský trh s eh, povolenkami je umělý trh vytvořený z politických důvodů a tedy politicky je také důležité stanovit podmínky pro fungování. Musíme se na tom dohodnout společně a vytvořit, vytvořit trvalý systém. Vytvoření ETS je podobný eh, systém jako vytvoření spoplatnění mm, parkování v některých komunách. Oba tyto případy jsou situace, kdy se něco spoplatní, abychom regulovali eh, danou činnost a abychom omezili negativní dopad. V obou těch uvedených případech se jedná o politické rozhodnutí, to znamená vytváří se trh, který je možné považovat za umělý. Zvláštnost eh, placeného parkování spočívá v tom, že se jedná o blokovaný trh, kdy ceny eh, se nemohou vyvíjet. Zvláštnost evropského systému obchodování s povolenkami spočívá v tom, že nabídka kvót je definována na základě roz- politického rozhodnutí, které se stanovuje jednou za několik let a Poptávka po kvotách závisí na hospodářské situaci, na investicích, ke kterým dojde, například ve snaze snižovat eh, produkci skleníkových plynů. Tento trh v současné době eh, má velice nízké ceny, navíc tam není jasná viditelnost, protože Investoři často plánují z dlouhodobého hlediska, takže je to problematické, střednědobého nebo dlouhodobého hlediska, zvláště v energetice. Backloading pro energetiku a klima do roku 2030 eh, poskytuje pouze částečnou, velmi částečnou odpověď na celý ten problém. Ten trh tedy čelí riziku volatility, například poptávka po kvotách fluktuje, zatímco nabídka je stálá a čelí navíc problému, který souvisí s přechodem z eh, třetí na čtvrtou fázi. Hrozí totiž, že dojde k eh, mezi roky 2020 a 2001 k propadu dostupných kvót. Legislativní návrh, který předložila komise, se snaží reagovat na tyto dva obtížné aspekty. Reaguje jednak vytvoření rezervy tržní stability, která by fungovala v obou směrech. To znamená, že by se omezily ty fluktuace směrem nahoru i směrem dolů, a to od roku 2021. A zároveň komise navrhuje vytvořit eh, vyvážený přechod mezi jednotlivými fázemi. To znamená, že bychom eh, kvóty omezili na roky 2020, 2021 a 2022. Já vítám ten návrh a myslím si, že bychom se nad tím měli podrobně zamyslet. Měla by proběhnout eh, podrobná diskuze zbavená emocí a všichni společně bychom se k otázce měli vyjádřit. Jedna věc je jistá. Potřebujeme vytvořit regulační mechanismus eh, eh, který bude regulovat tento trh s povolenkami na emise, ale několik otázek zůstává otevřených a já bych si velice ráda vyslechla, co si o to myslíte. Jednak podoba, jaké by mělo nabít toto nařízení. Zůstává několik možností. Automatické řízení přebytku nebo nedostatku kvót, tak jak to navrhuje Evropská komise, Dále, vytvoření Evropské banky kvot v podobě nějakého nezávislého orgánu například. A potom samozřejmě veškeré další představy nebo nápady jsou vítány. Jedna otázka, která s tím úzce souvisí, je, měli bychom se vyhnout nebo zajistit veřejnou kontrolu nad tímto mechanismem. Další otázka, Měl by takovýto mechanismus fungovat e, na každoročním základě, tedy jednou ročně e, měnit tu rezervu a to na základě rovnice n plus 1. Musíme, aby to například neovlivnilo flexibilitu a rychlost. Dále, jak zajistit, aby se toto nestalo takovou mašinérií komplikovanou. Než proběhne podrobná diskuze o tomto mechanismu, je důležité, abychom si vyměnili názory a zjistili, jakých cílů chceme hlavně dosáhnout. Pardon. Musíme jednak zajistit právní stabilitu, což je velice důležité pro naše podniky během třetího období, což neznamená, že bychom se nemohli zabývat eh, přechodným mechanismem, eh, který by se uplatnil na konci tohoto období. Musíme zajistit efektivnost, dále čitelnost eh, celého toho mechanismu stability, který upevní úlohu trhu eh, obchodování s povolenkami a vlastně potvrdí jeho úlohu základního stavebního kamene. Podle mne cílem je postupovat jinak, než to bylo u diskuze o backloadingu. Tady musíme vytvořit eh, rozumnou debatu zbavenou emocí, měla by začít už dnes a měla by umožnit všem vyjádřit se, tak abychom nakonec našli ideální řešení. Nakonec bychom potom zajistili, že eh, evropský trh eh, s povolenkami bude udržitelný, stabil, stabilní a bude to také nejhospodárnější způsob, jak eh, v EU snižovat emise CO2. Samozřejmě v té diskuzi nemůžeme pokračovat zase tak dlouho, čekají nás volby, ale je to pro nás příležitost provést alespoň tu první diskuzi, zamyslet se nad tou délkou, která bude navržena a možná nám trochu vnucena. A doufám, že společně budeme o tom diskutovat. Mezitím si ráda vyslechnu vaše názory. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Já jsem byl zpravodajem pro eh, backloading a eh, Eh, Mně se neustále ptali z komise, jestli to bude do Vánoc. Eh, bylo to rok 2012 a já jsem se ptal do Vánoc kterého roku. Tak já doufám, že vám se teď podaří eh, postupovat lépe, rychleji s vaší zprávou. Dnes odpoledne e, máme také e, důležité rozhodnutí, pokud jde o certifikáty pro ETS, e jestli je chceme nebo ne. Máme tedy na programu hlasování na toto téma. Další dostává slovo Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. K dnešnímu odpolední eh, nebudu říkat nic, ale teď bych pouze chtěl podpořit eh, Sofii Okony v jejím úsilí a v její otevřené a konstruktivní práci. Máme eh, neustále problém s tím backloadingem, přitom máme časové eh, omezení a eh, certifikáty a eh, pokud chceme být důvěryhodní u podniků, které investují do ekologicky šetrných technologií, tak musíme vyslat silný signál na, na, na venek zbytku světa v tom smyslu, že chceme, aby eh, členské státy nemusely hledat drahá lokální řešení, ale že chceme nabídnout evropské řešení v tom smyslu, který právě popsala Sofie Okoný. A proto potřebujeme ten návrh konstruktivně eh, oskoušet a případně navrhnout zlepšení. Eh, já mám otázku na komisi. V té diskuzi říkají kritikové a zelení, že tento návrh nevyřeší problém, protože ten přebytek, který v současnosti existuje, eh, ať už se stane cokoliv, Eh, zůstane v přebytku i po, zůstane v systému i po roce 2020. A eh, údajně pokud eh, komise splní ten procentní cíl do roku 2030, tak, to, tak tady půjde pouze o 33%. Podle mého názoru toto není pravda, protože klimatická politika nesestává pouze z emisních povolenek, máme také sdílení úsilí, a takže už proto ty počty nemohou souhlasit, ale proto bych rád poprosil komisi, aby ještě jednou přeskoumala tento argument a řekla nám, jestli e, je to pravda, že ty certifikáty zůstanou na trhu i po roce 2020, nebo e, jestli se situace zlepší tím stávajícím návrhem. Děkuji. E, děkuji vám a nyní Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i zpravodajce paní Okoný za tento úvod do eh, diskuze, eh, která bude probíhat patrně i po volbách. Pokud jde o rezervu tržní stability, tak eh, já musím říci, že my zelení jsme trošku zklamaní tím, že komise teď navrhuje pouze tohle protože my máme zásadní fundamentální problémy s ETS, eh, všude se o nich diskutuje, že bychom měli eh, provést backloading, čímž bychom si vykoupili trochu času a potom by mohla proběhnout důkladnější debata o reformě ETS. Nicméně z komise jsme se zatím dočkali pouze tohoto návrhu. Já doufám, že nás komise informuje o tom, že se pracuje na mnohem, na celé řadě dalších řešeních problému ETS a že se nespokojíte pouze s touto rezervou tržní stability. Pokud jde o tu rezervu jako takovou, tak to je klasický příklad něčeho, co, co je příliš slabé a přišlo to příliš pozdě. Pozdě, protože když se podíváte na posouzení dopadu eh, komise, eh, tak eh, komise ráda využívá posouzení dopadu pro, ten, pro své návrhy a my bychom tedy rádi se věděli, zda pokud bude v současnosti je přebytek 2 miliardy povolenek, což do roku 2000, 2020 má vzrůst na 2,6 miliard povolenek, což je tak obrovské e, číslo, že když se podíváme na referenční scénář z roku 2008, tak stále tady hovoříme o 2,1 miliardách e, povolenek. Takže ano, i po roce 2020 e, bude docházet k přebytku povolenek. Rezerva tržní stability může trochu pomoct, ale ne dostatečně, takže my bychom rádi od komise viděli něco více. Pokud jde o diskuze o rezervách tržní stability, tak samozřejmě ty se budou točit okolo toho, eh, jaká budou platit pravidla pro, přístup, eh, pro to, aby povolenky eh, byly začleněny do této rezervy a jak z ní budou vyňaty. A já se ptám, proč komise chce s tímto začít až v roce 2021. My máme ten obrovský přebytek už teď, takže potřebujeme přijmout opatření teď. K čemu nám bude čekat tolik let, než s tím začneme něco dělat. A pokud jde o pravidla pro to, eh, jak budou povolenky vstupovat, tak komise navrhuje eh, ročně 12 eh, což je poněkud zvláštní číslo, protože klidně by to mohlo být 12,3 nebo tak, ale tady je potřeba více objasnit, že e, ty přebytkové povolenky musí být rychle zahrnuty do e, rezervy stability. Takže já bych navrhl 15%, což je rozumnější tempo vytváření této rezervy. A až je budete uvolňovat, tak e, navrhuji, abyste používali stejné procento, jako bude v oběhu. Takže aby 15% bylo uvolněno, jakmile dojde nedostatek a myslím si, že ta nabídka by měla být pod 300 miliony a ne 400. Ale než zabředneme až do takových diskuzích o konkrétních pravidlech, tak je mnohem důležitější si uvědomit, jaká další opatření můžeme očekávat, protože podle mého názoru e, potřebujeme e, také nějakou e, trvalou rezervu, například nějakých 900 milionů, o kterých budeme mít jistotu, že ty už se na trh nevrátí. I to jsou důležité diskuze pro rozhodování o pravidel pro to, co co se bude dávat do rezervy a co se z ní bude uvolňovat. Takže my potřebujeme nějaké jasnější vyjádření od komise, eh, co chystá, protože jinak bude velice těžké diskutovat o pravidlech eh, rezervy stability. Potřebujeme zoufale více informací od komise a také, prosím, hlavně více ambicí. Děkuji. Eh, Chris Davis, prosím. Děkuji, Pane předsedo, e, já budu muset patrně odejít dříve, než si vyslechnu odpověď, ale e, děkuji e, Sofii Okony za její poznámky a jakožto regulační mechanismus, aby ETS fungoval a vyřešil problémy, je to v pořádku. Kdo by mohl něco namítat, proč ne? Vypadá to jako rozumné uspořádání. Ale my víme, že Eh, tento parlament stejně jako příští se tedy zabývá ETS a myslíme si, že budoucnost ETS eh, e sebou přinese eh, stejné množství politických problémů jako zatím backloading, což je další z těch regulačních opatření. Cílem ETS je zajistit, aby došlo ke snížení Eh, emisí o 1,47 eh, ročně, což eh, je faktor, který chce komise zvýšit. To je v pořádku, ale v tom dokumentu se zavádí tento mechanismus a komise zdůrazňuje, že klíčový je také faktor ceny. Tedy to ocenění uhlíku je nutné k tomu, aby fungovala nízkouhlíková ekonomika. Samozřejmě tomu se nějak nevyhneme, protože pokud uhlík nějak neoceníme, tak jak jak s ním nakládat v eh, soukromém sektoru a jak motivovat investice do nízkouhlíkové ekonomiky, pokud ne nějakou formou eh, subvencí. Ale jakmile začneme hovořit o ceně a tak, jaký to bude mít následek? Samozřejmě eh, se dá říct, že to padne kosa na kámen, protože všichni začnou fňukat a stěžovat si a říkat, že takhle to nejde, přestože ta cena v současnosti je asi 6,5 eura za jednotku uhlíku, ale podle eh, mého názoru eh, z různých odhadů vyplývá, že tento mechanismus eh, nastaví cenu eh, uhlíkových povolenek eh, v letech po roce 2020 asi na 33%. Takže celá řada průmyslových lobbystů eh, bude v dalších desetiletích, kdy bude ekonomická situace také obtížná, říkat, my nezvládneme, my neustojíme nárůst ceny uhlíku o 33%. Takže musíme hledat celou řadu dalších cest. A jakmile budou probíhat tyto boje, tak se musíme ptát, proč vlastně budou probíhat proč vlastně restrukturalizujeme ETS a e, e, přiznáváme těch mnoho základních chyb. Musíme e, se zabývat tím hlavním nástrojem evropské klimatické politiky. Proč například proč například hovoříme o roku 2020 a ne o roku 2017, což je nejbližší rok, kdyby ten mechanismus mohl být zaveden. E, samozřejmě budou se podávat pozměňovací návrhy. A co e, co budeme dělat s návrhy na e, přenos e, backloadovaných povolenek do té rezervy. To se klidně může stát, takže pokud e, budeme takto bojovat o budoucí směr evropské klimatické politiky, tak bychom patrně měli jít přímo k jádru věci a nepoužívat takováto Eh, takovéto zástěrky, abych tak řekl, a takové vychytávky toho systému, které jsou eh, dobré sami o sobě, ale neřeší ten základní problém a sice jak eh, pohánět dopředu nízkouhlíkové investice. Děkuji Chrisi Davisovi a nyní François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechla vysvětlení, kterých se nám dostalo od kolegyně Sofie Okony. Stručně řečeno, nám komise tedy e, navrhuje, aby zajistila předvídatelnost na roky 2020 až 30, vytvořit tuto rezervu tržní stability, která bude koncipována jako mechanismus e, odvíjející, od, e, odvíjející se od pravidel a e, cílů a ty se budou automaticky přizpůsobovat na základě podmínek, které předem stanovíme. To znamená, že už nebudeme procházet legislativním postupem, když budeme chtít přidat nebo eh, odstranit nějaké kvóty, což je tedy změna. Rezerva tržní stabilita bude mít jako funkci eh, přizpůsobovat každoročně objem kvót. A to v případě, kdy eh, počet kvót v cirkulujících na trhu přesáhnou nějakou škálu, která bude předem stanovena. Já samozřejmě souhlasím, že bychom tady měli postupovat ku předu, nějak se vyvíjet, s tím asi všichni souhlasí, ale už jsme si stanovili dosti ambiciozní cíle, pokud je o snižování emisí do roku 2030. A měli bychom komisi připomenout, že komise nesmí zapomínat také na aspekt konkurenceschopnosti při definování politik eh, pro energetickou oblast. To, co jsme stanovili na roky 2008 až 2020, rozhodně bylo mnohem méně nákladné než to, k čemu budeme muset eh, přistoupit na období 2020 až 30 pro snížení, těch, snížení počtu povolenek. Protože to, co bylo na začátku jednoduché, jako pokrok bylo už odvedeno a nyní budeme muset eh, vykonat úsilí, které bude mnohem obtížnější a náročnější. Takže samozřejmě také nákladnější. Mechanismus eh, tržní stability, tak jak se zde navrhuje, se mi zdá Eh, koncipován proto, abychom měli k dispozici kvóty spíše než eh, mu jde o zajištění stability cen. ETS musí reagovat na pravidla trhu a neměli bychom eh, zkomplikovat situaci pro výrobní průmysl nebo pro ty, kteří z velké části závisí na energetice. Odvětví ETS by mělo být z dlouhodobého hlediska přehledné, jasné a Neměli bychom brát jako jediný, jediný náklad eh, ceny nebo jediný, jedinou částku dekarbonizaci ekonomiky. My v EU produkujeme pouze 11 celosvětových emisí a mimochodem z toho důvodu jsem velice ráda, že bylo vydáno nedávno rozhodnutí o stabilizaci kritérií pro revizi eh, těch odvětví, která jsou vystavená riziku úniku uhlíku. To rozhodnutí mi velice vyhovuje. Chtěla jsem tedy zmínit tuto výhradu, kterou mám. Chci říct si pozor, nepouštíme se takovou cestou, která by se mohla ukázat velice komplikovaná pro naši ekonomiku. Děkuji. Děkuji, paní Hybner, prosím. E, Dziękuję bardzo. Wiele spośród kolegów e, wcześniej mówiło, że system ETS. Děkuji vám. E, systém ETS, jak už tu řekli kolegové, je systémem založeným na trhu, který, by, který měl správně fungovat. A backloading nám měl zajistit cenovou stabilitu. Ale teď tu máme návrh na to, aby to, co bylo staženo z trhu, bylo jaksi odděleno má existovat jak, jak, jakési, jakýsi umělý orgán nebo e, umělý certifikát, který má e, vytvořit e, umělou stabilitu. A já přesně nevím, jaký evropský právní předpis tady používáme, pokud chceme něco měnit každých pár týdnů. My nemáme informace o tom, jak dobře nebo jak špatně funguje backloading. My pořád říkáme, že chceme zachránit klima, ale musíme také uvažovat nad tím, jak to děláme, protože teď to vypadá, eh, jako eh, bychom to zkoušeli jen tak zkusmo. Eh, děkuji. Ano, samozřejmě jde to umělý systém, do kterého je potřeba občas zasahovat. Konec konců zasahujeme do každého trhu. To je naše práce my eh, zcela eh, běžně a každodenně eh, zasahujeme do trhu a nevím, proč bychom do emisního trhu zasahovat neměli. Ten návrh určitě stojí za zvážení. Musím říct, že mně přijde velmi zajímavý a že se nezabývám tolik klimatickou politikou, tak si myslím, že bychom měli mít nějakou alespoň záruku minimální ceny, tak jako to navrhuje Spojené království. Myslím si, že 1. dubna loňského roku e, krysy e, byla nastavena e, jaká carbon floor price, tedy nejnižší cena uhlíku ve Spojeném království a já si myslím, že to by mohl být dobrý příklad pro všechny. Zavést minimální cenu a maximální cenu. Potom by všechny podniky podle toho mohly plánovat a počítat s tím, aby každý věděl, jaká je minimální možná cena a maximální možná cena. To by potom byl téměř ráj, kdyby se to podařilo. Pokud jde o e, backloading, tak e, to už bylo předem jasné. E, to je pouze koupení času. A mě by zajímalo tedy, až se sejde další parlament, tak jak o tom bude diskutovat a jsem napjatý, co nám nyní řekne paní Slingenberg z komise. Ne, ještě kolega Cardini se chce vyjádřit, tak prosím velice krátce, protože už teď přetahujeme. Děkuji, pane předsedo, pouze velice stručně. K tomu, co říkala paní kolegyně Girostet a také Jolanta. To z velké části odráží to, co si myslím já. Mě dělá tato nová Evropa velké obavy, tedy Evropa, která se snaží eh, předkládat návrhy, které nakonec zatíží příliš eh, celý produktivní systém. Kdybychom neměli ten, ty nové cíle v rámci Evropa 2020, kdy chceme například eh, zvyšovat HDP v oblasti výroby, chceme to z 14 dostat na 20 Já myslím, že to je úplně nejhorší způsob, jak začít jednat v tomto smyslu, jak eh, dosahovat toho cíle. Myslím, že toto by mělo být navíc prioritní jako cíl. Vidíme totiž, že tento kontinent se postupně opouští, dezertifikuje a vidíme zase jako důsledek eh, jiné země, kde se e, účast ve volbách 20% e, nepovažuje za neúspěch, ale klasiku a 30% už je téměř úspěch. A já myslím, že tak, takovéto procenta účastí evropských občanů na volbách je vlastně úplné odsouzení Evropy, která se odmítá změnit, odmítá změnit cíl, od, pardon, odmítá změnit směr. Tedy Evropa, která si i nadále myslí, že je první ve všem. A já bych řekla, že to bude katastrofa pro evropskou ekonomiku a ty země, které se spolehají na výrobní sektor. Protože ve Spojeném království máte City a tam se hovoří o tom, co se říkalo občanům před 20 lety. My jsme jako, jako trochu zaspali. Já, když hovořím o ekonomice, o podnikání a o výrobním e, sektoru, hovořím o minimálních cenách, tak vlastně hovořím o finančním trhu a vy chápete, že se na tom už nemůžeme shodnout. Já vás tedy prosím, abyste se na to znovu podívali. Jsme na samém začátku cesty. Věnujme se tomu tedy komplexně a podrobně. Proč bychom nemohli eh, se k tomu vyjadřovat všichni na základě eh, svého názoru. My, když hovoříme o malých a středních podnik, podnicích, tak říkáme, že je to struktura základní celé ekonomiky a že jim chceme pomoci, ale pokud chceme dosáhnout těch 20% HDP ve výrobním sektoru a pokud eh, nevytvoříme příznivé ekologické politiky, Pokud k tomu budeme přistupovat takto, eh, jsem si jistá, že stanoveného cíle nedosáhneme a ten je navíc eh, klíčový pro to, abychom vytvořili požadovaný počet eh, pracovních míst pro naše občany, kteří trpí delokalizací, ztrátou konkurenceschopnosti a ztrátou pracovních míst. Takže životní prostředí a průmyslové odvětví se musí nějak sloučit, ale tento přístup je rozhodně chybný. Dívejme se na to komplexněji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo komise. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme málo času, ale nejprve bych chtěl poděkovat vám, Výboru pro životní prostředí a celému parlamentu za rychlé zavedení backloadingu, protože to nám samozřejmě tedy umožnilo se do toho pustit minulý týden a také získáme tedy zkušenosti s dopadem a účinkem backloadingu. A to, že se nám podařilo uzavřít toto diskusi, to nám tedy umožnilo zahájit diskusi o strukturálním opatření, které máme teď před sebou a které eh, samozřejmě, o kterém jsme uvažovali během celé dlouhé diskuse o i v souvislosti s tím eh, rámcem pro rok 2030. V tom kontextu roku 2030 diskutujeme i o dalších možných úpravách ETS, například změna faktoru eh, lineárního snížení a taková ta, ta změna by samozřejmě řešila i nerovnováhu, která přetrvává v ETS. Nicméně bylo by to nedostatečné a já si myslím, že posouzení dopadu eh, pro rok 2013 a posouzení dopadu pro rezervu tržní stability to ukazuje. Takže my tady velice konkrétně navazujeme na dosavadní diskuse a komise tedy z těchto důvodů teď předložila tento návrh ohledně zřízení rezervy tržní stability. Začali jsme o tom diskutovat i s radou a také tedy s parlamentem a já doufám, že parlament to rychle zvládne během tohoto roku nebo druhé části tohoto roku. My jsme vedli hodně konzultací k návrhům se zúčastněnými stranami, zkoumali jsme různé možnosti a myslím si, že komise zvážila všechny možné eh, aspekty, které vyplynuly z těchto konzultací. Hlavním prvkem návrhu je poskytnout regulační jistotu ve fázi 3, to je 2013-2020, tak abychom mohli všem účastníkům ETS dát čas předtím, než dojde ke změnám v ETS. Proto jsme navrhli, že by to bylo zavedeno až od roku 2021. Nicméně, jak říkala paní Okony, je tam ustanovení, které řeší i možné uh, vrácení těch backloadovaných povolenek na trh ještě předtím. Komise se ale snažila vlastně skutečně to nechat především na fázi 3 a to se týká i otázky konkurenceschopnosti, jako to mluvila paní Grostet. Komise již uh, naznačila v tom rámci 2030, že stejná kritéria a stejné předpoklady budou využity pro nový seznam úniku uhlíku, takže z hlediska konkurenceschopnosti komise zvolila stejný přístup stabilita, regulační jistota ve fázi 3. Proč jsme nezvolili jiné možnosti, o kterých jsme také diskutovali se zúčastněnými stranami? Uh, jako například taková uhlíková eh, banka nebo nějaká, nějaká mm, cenová hranice, tak oni nám řekli, že vlastně by nechtěli eh, takovéto vlastně své volné Eh, rozhodování takovýto volný prostor. To se ukázalo i v diskusích o backloadingu, protože potom na trhu to vyvolalo velikou volatilitu a trh právě chce co nejpředvídatelnější systém. To znamená, jakákoliv uhlíková banka by eh, v podstatě z definice věci eh, ponechávala určitý volný prostor a jaký by potom byl mandát takové uhlíkové banky a rozhodně tedy zúčastněné strany na tomto nemají zájem, aby tak nějaký politický orgán měl takovýto volný prostor k rozhodování. Pokud jde o vlastně nějakou eh, cenovou eh, dolní hranici, tak my si myslíme, že to není úplně ideální ekonomický mechanismus. Samozřejmě na trzích intervenujeme, ale pokud se stanoví nějaká spodní cena tak musíte potom možná stanovit i horní cenu a tím se vlastně nabourá trochu ta flexibilita trhu. A to jsme zjistili i během krize, jak fungovalo ETS a je jasné, že takovéto systémy prostě se pak nějak eh, uspůsobují tím, že se omezí ekonomická činnost, omezí se poptávka po povolenkách a klesne cena. To ale zase zúčastněné strany viděly právě jako výhodu, že ty, ta cena se hýbe. A pokud bychom měli tedy takovouto eh, spodní cenovou hranici, tak by to samozřejmě bylo problematické pro účastníky, pro průmyslové odvětví a vyspůsobilo by jim to tedy větší potíže. Takže to, že ta cena klesla, vlastně bylo dobré a s tím zúčastněné strany souhlasím. Pak tady byly dotazy ohledně potenciální skutečné reformy, jak to tady bylo nazváno. Samozřejmě eh, budeme se zabývat i dalšími věcmi v souvislosti s ETS po roce 2020. Komise o tom diskutuje i v souvislosti s tím horizontem 2030. Pro ten rok 2030 nejedná se jenom o ETS. Je tady ten cíl snížení emisí o 40 tak jak to navrhla komise, a to se samozřejmě projeví e, v snižení, snižování emisí v odvětvích, která nespadají pod ETS, a to trochu zodpovídá otázku pana Lízeho ohledně těch 40 30 přebytku v odvětvích, které nespadají pod ta by se také musela zapojit a samozřejmě pokud jde o ten přebytek, to by bylo jenom 33%. To je podle nás trošku teoretický argument, protože to by pak znamenalo, že emise se zvýší do takové míry, že by se celá rezerva využila, nedělala by se žádná opatření v odvětvích, která nespadají pod ETS, takže to nepovažujeme za realistický argument. Další změny v ETS přijdou v rámci diskusí o roku 2030. A to také znamená, že my můžeme s tímto konkrétním návrhem postoupit dál. My tohle vnímáme spíše jako takovou designovou změnu, je to prostě opatření, Eh, které je víceméně neutrální, nemělo by to nějak postihnout, ovlivnit přímo úroveň emisí, o které budeme ještě dále diskutovat a vrátíme se k tomu zase v těch diskusích o horizontu 2030. To se samozřejmě bude projednávat i na vládní úrovni a pak se to projeví i v návrzích právních textů, takže se k tomu ještě dostaneme, ale tento návrh je podle našeho názoru návrh, který by měl projít. Budeme samozřejmě diskutovat o konkurenceschopnosti po roce 2020. My jsme velice vděční za tuto první diskusi a jsme připraveni hovořit o dalších podrobnostech rezervy tržní stability, pokud jde o ty hraniční hodnoty, pravidla, jak to bude zavedeno a tak dále. Nechci tedy teď tady se rozšiřovat, proč zrovna 12%, proč ty hraniční hodnoty, ale ráda tuto diskusi povedu při nějaké další příležitosti. Vielen Dank. Děkuji. Tím jsme na konci této rozpravy tedy pouze pro dnešek. Kolegyně už musí na vlak, takže jí přejeme hodně zdaru. Ano, prosím, běžte, ať to stihnete. Tím jsme na konci této debaty. Já děkuji všem kolegům, děkuji i komisi, že pracovala tak tvrdě v posledním období a my se uvidíme v 15 hodin na eh, hlasování. A přeji vám eh, hezkou polední pauzu a děkuji také tlumočníkům za jejich trpělivost.